Gut, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, teď oficiálně zahajuji naše slyšení k GSP a příslušné legislativě, zejména jde o GSP+. Funguje už dva roky. A my bychom se rádi zamysleli nad eh, fungováním tohoto systému a nad tím, eh, jak je potřeba tento systém vylepšit. Máme tady celou řadu věci znalých expertů a expertyň, paní Malmströmovou, paní komisařku, srdečně tímto vítáme. Ale pak tady máme také Kristiana Lefleho, eh, zástupce generálního tajemníka Evropské vnější služby. Jeho srdečně vítáme. Pak za GSP Plus Tady máme zástupce zemí, které z toho mimořádně profitují, pana Azufa Aliho, zvláštního asistenta. Eh, je, zastupuje zde Pákistán a je eh, pracuje pro premiéra. A pak tady máme také velvyslance Mongolska. Všechny srdečně vítáme. Ve druhé části se budeme výrazněji zabývat implementací a integrací a zapojením ehm, občanské společnosti do systému GSP+. A je pro mě potěšením tedy mít eh, experty i z této oblasti. Máme zde paní Vaka, která je ředitelkou eh, Mezinárodní organizace práce, pana Wenklera z Foreign Trade Association, Pan Rajny je koordinátorem ehm, Justice and Peace a pana Avana, který je eh, předsedou pakistánských eh, odborů, odborové organizace. Ještě jednou vítáme všechny hosty. Takže opravdu máme eh, působivý panel expertů. A kromě toho mě těší, že celá řada kolegů eh, se eh, z parlamentní konference VTO je také přítomna zde a sledují celou diskuzi ke GSP+. Je to otázka, která je klíčová také pro mnohé země, které jsou členy VTO. Máme tady zástupce eh, řídícího subjektu, máme tady zástupce Ruska, Jordánska, Indonésie, Botswany, Indie, a Číny a samozřejmě také zástupce evropských partnerů. Všechny vás zde vítáme. Legislativa ke GSP, tedy mezi parlamentem a radou, eh, funguje již dva roky probíhá implementace tohoto předpisu. A my se chceme zamyslet nad tím, zda jde o vhodný nástroj i se souvislosti s příslušnou úmluvou. Chceme se zamyslet nad tím, jak to funguje. Máme tady určité omezené období deseti let a je důležitý tento mezikrok pro to, abychom se ujistili o dalším postupu. No, jsem rád, že tady je příslušně zastoupena také komise, vypracovala k tomu zprávu a paní komisařka Malmstromová nám tuto zprávu představí. Mám tady kolegyni paní Beseru eh, z výboru Jury, takže mm, úvodem dám slovo také jí, aby se představila. Děkuji za slovo, pane Lange. Já bych chtěla zdůraznit eh, význam eh, toho, že se zabýváme touto horizontální otázkou. Platí to pro oba výbory, INTA i DROJ. A doufám, že naše diskuze bude efektivní. Mezinárodní obchod hraje důležitou roli pro EU a jde o jeden z nástrojů, který můžeme používat na mezinárodní scéně, proto abychom zlepšili také lidská práva a to v tento kritický okamžik, kdy čelíme různým krizím. Takže s ohledem na to, systém GSP, který máme v Evropě, hraje velmi významnou roli, je důležitým nástrojem. Můžeme se zamyslet nad tím, jak to můžeme uplatit v našich vnějších eh, aktivitách. Prostřednictvím mezinárodního obchodu můžeme vytvářet potenciál příležitosti pro všechny strany. A myslím si, že z dlouhodobého hlediska by bylo velkou chybou, eh, kdybychom se nezabývali také jinými závazky, jako je například ochrana životního prostředí, eh, lidských práv, eh, práv související s trhem práce a tak dále. Myslím si, že Toto slyšení nám umožní se podívat na různé úhly pohledu. Máme tady zástupce různých eh, stran, takže tady budeme mít vyvážený názor. Nejde jenom o eh, obchodní stránku věci, ale také o lidská práva. Jde o společné zájmy, jde o hájení demokracie, o hájení pokroku. Je jasné, že každá eh, přijímající země představuje individuální případ, ale měli bychom mít obecný společný cíl. Máme tady 27. Eh, mezinárodní umluvu a je třeba na to nahlížet jako na univerzální hodnotu a musíme tak činit v praxi a nikoli v pouze na papíře. Eh, pan Lange hovořil o tom, že tato legislativa vstoupila v platnost před dvěma lety a je na místě, abychom si položili otázky typu zda jde opravdu o ten nejvhodnější nástroj a z toho můžeme ještě vylepšit zda můžeme zlepšit náš závazek eh, monitoringu. Můžeme se podívat na článek 15, na opatření, eh, které eh, řeší to, jak se zachovat v případě, že očekávání nejsou naplněna. Zda se pozastavit preference. Dále lokální úroveň, jaké můžeme více zapojit a to strukturovanějším způsobem. Je tedy důležité, abychom eh, dostali tomu, že jsme slíbili, že navýšíme kontakt eh, s občanskou společností a lokální úrovní. Mm, jsem si jista tím, že eh, dnes budou předneseny prvky a body, které nám umožní tento nástroj vylepšit. Za výbor DROJ chci říci, že, budeme, že jsme připraveni spolupracovat s výborem INTA. Pan předseda, děkuji. Mám ještě praktickou připomínku. Máme omezený čas a byli bychom rádi, kdyby se všichni experti dostali ke slovu. A kromě toho eh, chceme mít také diskuzi. A proto vás prosím, abyste opravdu dodržovali eh, přidělený řečnický čas. A předpokládali jsme, že budete mít sedm minut. Slovo má paní komisařka Malstromová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že Evropský parlament pořádá toto slyšení. Je to důležité téma a jak víte, tak tato komise i já osobně přikládáme velkou důležitost provázanosti obchodu a evropských hodnot, včetně trvalou udržitelného rozvoje a lidských práv. Je to středobodem naší politiky. A jasně to říkáme i ve sdělení Obchod pro všechny v minulý rok. Toto téma je od té doby ještě důležitější. Je to také propojeno se stávající migrační krizí. Pokud Evropská unie má nástroje, které mohou přispět ke stabilitě růstu zaměstnanosti v rozvojových zemích, tak je musí užít a užít lépe. Program GSP Plus je v tomto kontextu ještě důležitější dnes než kdy jindy. Je to program široce zakrojený. Období 2014 až 2015 eh, znamenalo, že GSP Plus mělo 15 lidí a 300 milionů. 15 zemí a 300 milionů lidí, z nichž 20% bylo mladší než 18 let, čili je to velká část populace světa. Je to program, který vychází z jasného chápání toho, že obchod může podpořit správnou, správné řízení společnosti a může to také našim partnerům dát přístup na nejvyšší svět na trhu, což může zlepšit prosperitu a životní úroveň. Podmínky programu, přístup který na základě závazků, přijmout 27 hlavních úmluv týkající se lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a lidských práv. Čili to pomáhá přímo lidem a navíc to také pozbuzuje lepší politiky vlády. Potenciálně tedy to může být opravdu pozitivní kruh, protože obchodní politika podporuje podpis úmluv a hospodářský růst a růst potom umožní, že provádění těchto úmluv bude jednodušší. Otevřené společnosti vznikají těmito úmluvami a vedou k více investicím a většímu blahobytu. Máme tedy diskutovat první zprávou o tom, jak to funguje v praxi. Minulý měsíc Evropská komise spolu s vysokou představitelkou Mogherini vydali první zprávu o programu GSP Plus a širším programu GSP po té, co byl před dvěma lety reformován s cílem lepšího dosažení výsledků a ta zpráva je velmi důležitým nástrojem. Je to vlastně poprvé, co Evropská unie veřejně, formálně a systematicky se vyjadřuje k úsilí partnerů v oblasti trvalé udržitelného rozvoje lidských práv. A právě proto je to tak důležitý dokument. Pár slov ke zprávě, k tomu, co říká a co neříká. Ta zpráva vytváří jasnou představu o tom, jak se ve světě postupuje k cíli zavést do praxe těchto 27 eh, úmluv, ale také obsahuje hodnocení Evropské unie v tom smyslu, co je potřeba udělat pro pokrok do budoucnosti. Například Pakistán a dětská práce. Pan Ali, doufám, se mnou bude souhlasit, že práce dětí je tragický a zásadní problém v řadě míst po jeho zemi. Ale ta zpráva také ukazuje, že jednotlivé provincie v Pakistánu se snaží přijímat právní úpravu zakazující práci dětí. Například byl přijat zákon o eh, zákazu dětské práce a také vznikly fondy pro to, aby se zvýšily eh, efektivity inspektorátu práce. V Panžábu už byl předložen návrh zákona. Nicméně stále ještě čekáme v oblasti Sint a Balokistán. Další příklad z Mongolska. Pan velvyslanec, doufám, uvidí, že ve zprávě se uvádí, že vláda, parlament a občanská společnost se zavázaly k tomu, že budou chránit a podporovat univerzální lidská práva v Mongolsku. S radostí také konstatuji, byť to tedy není přímo součástí GSP+, že Mongolsko zrušilo trest smrti. Nicméně i zde je určitý prostor pro zlepšení. Například Mongolsko musí vytvořit plně nezávislý mechanismus pro vyšetřování podezření na mučení. A poslední příklad je Arménie. Vlada přijela návrh strategie o korupci v září minulého roku, soustředuje se na vzdělávání, zdravotnictví, státní příjmy a policii. To je velice důležitý dokument. Ale boj proti korupci stále zůstává jeden z největších problémů v zemi. Protikorupční legislativa bude muset být zásadním způsobem zlepšena a řádně prováděna v praxi. A také chci upozornit na to, že Arménie musí zlepšit volební zákon tak, aby jejich volby byly opravdu eh, svobodné a férové, spravedlivé. U každého partnera máme celkové hodnocení situace v oblasti lidských práv, životního prostředí, správné zprávy, eh, věcí veřejných a podobně. Nicméně nenajdeme tam žádný žebříček podle stran anebo umluv, protože to by nedostatečně pojalo tento složitý proces. Všechny země se snaží naplňovat eh, účely GSP+, a z toho důvodu vlastně nevydáváme žádná doporučení na stažení obchodních preferencí, které vznikají na základě GSP+. A to z toho důvodu, že trváme na pokroku a víme, že se jedná o složit, historické a sociálně složité problémy, které nevyřešíme přes noc. My jsme je konec konců v EU také přes noc nevyřešili a v některých zemích Evropské unie a jsme ještě v 80. letech viděli dětskou práci. Takže mění se to pomalu a musíme dlouhodobě podporovat tuto změnu. A proto program GSP Plus je na 10 let, protože jde opravdu o dlouhodobé závazky. Partnerské vlády učinily dlouhodobé závazky a my to tež. To ale neznamená, že projde hned tak všechno. Ve zprávě se jasně uvádí, kde ještě potřeba dosáhnout pokroku a hodnocení upřímné i během dialogu o jednotlivých dohodách s partnery. A tyto dialogy se zabývají konkrétním dotazníkem GSP+, kde se podstatě hodnotí, co je potřeba, aby vlády ještě udělaly, aby se situace zlepšila. A naši partneři si uvědomují důležitost tohoto dialogu a jeho monitorování. A vědí, že Evropská unie bude v rámci těchto dialogů tlačit a že máme reportovací systém, který vyžaduje obrovský pokrok. Tedy GSP Plus není proto, aby zůstali trčet na místě, kde vstoupili, ale aby se posouvali kupředu, prováděli úmluvy a zlepšovali životy lidí. V další monitorovací zprávě se budeme zabývat tím, kde došlo ke zlepšení ve všech zemích, včetně těch, které, se zdou, které zde jsou dnes zastoupeny. Krok zpátky nejde, jakmile se situace zhorší, tak GSP Plus i GSP samotné mohou stáhnout přístup na trh. Už jsme to udělali v případě Barmy, Běloruska a Sri Lanky a jsme připraveni k tomuto kroku i do budoucnosti. Hlavním účelem tohoto programu je vytvořit opravdu pozitivní krok, pozitivní cyklus sociálního a ekonomického pokroku a proto Evropská komise tolik spolupracuje s EAS a náměstek generálního ředitele o tom bude za chvíli hovořit. Jedná se opravdu o intenzivní partnerství. Ale ještě více pracujeme s Evropským parlamentem, který zde sehrává důležitou roli. Vy totiž máte kontakty Máte kolegy poslance, můžete sledovat situaci, cestujete, můžete apelovat na jejich zástupce občanské společnosti, poslanci místních parlamentů a je potřeba, abyste tlačili na prosazování GSP+. V rámci této úzké spolupráce doufám, budeme schopni dosáhnout ještě lepší výsledku příští rok a co se Evropské komise týče, tak se budeme těšit na intenzivnější spolupráci s Evropským parlamentem. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, za tuto možnost a budu se těšit na rozpravu. Thanks a lot for this. Uh, děkuji. Děkuji za úvod. A nyní dám slovo panu Alimu, který bude zastupovat Pakistán. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, zástupci občanské společnosti, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že mohu vystoupit před váženým výborem Evropského parlamentu a představit postoj Pakistánu k této zprávě o GSP+. Dnešní veřejné slyšení nám dává velmi dobrou příležitost udělat si inventuru o pokroku, kterou jsme dosáhli od prosince 2014. A spolu s Evropským parlamentem můžeme zjistit, kde ještě leží další výzvy a jak je překonat. Chci také využít této příležitosti a zopakovat, jak důležitý pro Pakistan systém GSP je a stejně tak i vztahy s Evropskou unii, které se posilují v různých oblastech. Budeme se těšit na posilování tohoto partnerství a jeho přenášení na strategickou úroveň. Pane předsedo, od voleb v roce 2013 Pakistán urazil velký kus cesty. Realita v Pakistánu se mění. Pakistán je vyzrálá a funkční demokracie dnes. Naše ekonomika roste a zlepšila se bezpečnostní situace. Boj proti terorismu byl velmi úspěšný, především v době, kdy svět a Evropa a s tímto bojuje. Spustili jsme národní plán v roce 2014, v červnu roku 2015 a zaznamenali jsme velké úspěchy, které byly oceněny i globálně. V zemi se situace zásadně uklidňuje a s každým dnem se zvyšuje ekonomická stabilita. Neustále se mění i pokyny ministerstva zahraničí, co se týče cesty jejich občanů do zahraničí, lepší se rating ale bohužel tato situace měnící se v Pakistánu není úplně reflektována ve sdělovacích prostředcích kde jsme kresleni, vykreslováni negativně. Jsme také velkým, velkou obětí terorismu a extremismu. Eh, vyplývá to z geopolitické situace eh, našeho regionu. Je to v podstatě válka. Ztratili jsme 150 miliard dolarů v naší ekonomice, eh, přišli jsme o 60 tisíc životů, 3 miliony uprchlíků, máme u nás v podstatě 40 let a přitom se neustále snižuje humanitární pomoc i v případě přírodních katastrof, které jsme zaznamenali během posledního desetiletí a které měly obrovské dopady. Přes všechny tyto problémy netolerujeme militantnost a netolerantnost a spolupracujeme s mezinárodními partnery, abychom vytvořili inkluzivní společnost. Rozvoj, lidská práva a demokracie jsou provázané cíle, které povedou k blahobytu našich občanů. Práva žen a dětí a menšin to jsou pro nás důležitá témata. Rozhodli jsme se, že přijmeme další opatření pro posílení jejich a, kvality života. Podepisujeme různé dohody a úmluvy o lidských právech a proto jsme vytvořili oddělení pro implementaci úmluv, a to jak na federální, tak na provinční úrovně. Kromě toho jsme také vytvořili Národní komisi pro lidská práva, která již plně funguje v souladu s pařížskými principy. Máme i další instituce. Jsou to komise, které mají široký mandát a radí vládě při naplňování jejich povinností v oblasti boje za lidská práva. Pane předsedo, s velkou spokojeností vás mohu informovat o tom, že premiér Pakistánu v 13.2.2016 eh, schválil Národní program pro zlepšení situace v oblasti lidských práv v Pakistánu. Jedná se o komplexní dokument, který ošetřuje všechny aspekty lidskoprávní problematiky v Pakistánu a obsahuje šest tematických oblastí a 16 konkrétních výsledků a 60 opatření chránících lidská práva v Pakistánu. Patří mezi ně právní reformy. Všichni víme, že právní reformy jsou krokem k tomu, aby naše lidskoprávní situace byla v souladu s naším mezinárodním právem má dojít k reformě stávajících eh, zákonů, nové jejich novelizaci a přijímání nových. A kromě toho také eh, oběti lidskoprávních eh, přestupků dostanou právní pomoc zadarmo. A potom máme klíčové oblasti týkající se zranitelných části naší populace, například ochrana práv žen nebo dětí, menšin a lidí žijících s postiženími. Za třetí, v rámci tohoto plánu se věnujeme vzdělávání o lidských právech. A chceme pomoci jaksi o světě, postupné o světě. A za čtvrté, eh, posilování kapacity pro implementaci těchto úmluv. V rámci naší rozpravy budu zmiňovat konkrétní opatření v této oblasti. Za páté, tento plán také navrhuje vytvoření, posílení a efektivní fungování institucí pro lidská práva. A v neposlední řadě plán také navrhuje vytvoření národní pracovní skupiny, která má pracovat na prevenci porušování lidských práv a na řádném fungování Fondu pro lidská práva. Pane předsedo, v rámci zajištění provádění tohoto akčního plánu naše vláda také zajistila dostatečné finanční prostředky, jak pro stávající rozpočtový rok, který končí červnem roku 2016 a také další rok, tedy červenec 2016 až červen 2017. Co se týče podrobností Národního plánu, tak se velice rád podělím o jeho podrobnosti i o jeho financování. Kromě toho také úzce spolupracujeme s veškerými příslušnými formacemi OSN. Vláda pozvala Vysokého komisaře pro lidská práva OSN do Pakistánu. Vláda se také snaží tuto problematiku zapracovat do našeho rozvojového plánu do roku 2005, tak aby byl v souladu s SDG. Posílíme systém sociálního zabezpečení oblast vytváření pracovních míst, boj proti chudobě a sociální ochranu obecně. GSP Plus je pro nás známkou solidarity EU a podpory Pakistánu. A naše ekonomika z toho velmi těžila. Byla se, vytvářela se pracovní místa, která pomáhají bojovat proti extremismu. Velmi si uvědomujeme, že v oblasti lidských práv jsou rezervy, ale to neznamená, že by naše vláda měla diskriminační politiky. Chceme být společností demokratickou a právním státem. Víme, že máme před sebou dlouhou cestu, víme, že existují problémy, ale víme, že se ubíráme správným směrem a budeme se spolehat na vaši podporu. Děkuji a nyní dám slovo panu velvyslanci Mongolska. Thank you, Chairman. Honorable Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vicepředsedové, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že mohu zastupovat Mongolsko na dnešním zasedání a že s vámi mohu hovořit o GSP Plus a jeho systémech. My jsme jeho součástí od roku 2000 5. Nyní EU eh, e je naším třetím největším obchodním partnerem po Číně a Rusku. GSP vytváří řadu výhod v, pro obě strany v eh, hospodářské spolupráci. Eh, většina našich výrobků má bezcelní přístup na evropský trh a je tady pro nás možné plně využívat výhody GSP Plus s podporou EU. Dámy a pánové, zpráva Evropské komise pro období 2014 a 2015 komplexně hodnotí Mongolsko a jeho stav naplňování požadavků GSP+. My naplňujeme všechna doporučení této zprávy a opravdu uděláme všechno pro to, abychom zlepšili implementaci i eh, požadavky týkající se podávání zpráv, eh, které také vyplývají ze všech mezinárodních úmluv, které jsme ratifikovali. Zpráva poskytuje komplexní pohled na stav věcí ohledně implementace všech úmluv. Nechci to všechno už opakovat, takže pouze eh, zmíním pár věcí, které se týkají snah Mongolska. Co se týče lidských práv, my jsme ratifikovali všechny úmluvy OSN o lidských právech, které jsou vyžadovány podle GSP. Plus a děláme všechno pro jejich implementaci vnitrostátně. A pracujeme na posílení našeho vlastního systému ochrany lidských práv eh, extensivní právní reformou. tak abychom dostali všem svým mezinárodním záviskům. Druhá národní zpráva o lidských právech v Eh, Mongolsku byla předložena v květnu 2015, po první zprávě Mongolsko ratifikovala druhý eh, dobrovolný protokol k občanským a politickým právům v roce 2012. Mezinárodní úmluva pro ochranu všech osob před zmizením a také doplňující protokol eh, na ochranu před mučením to bylo z roku 2012, a zase dobrovolný protokol k úmluvě o právech dítěte o komunikačních postupech eh, z roku 2014. Eh, Mongolsko je nyní Eh, jsou vlastně členem eh, devíti mezinárodních klíčových nástrojů. Zlepšili jsme eh, zákony ohledně genderové rovnoprávnosti, ohledně ochrany svědků a obětí. To platí pro období mezi lety 2011 a 2013. My také zvažujeme přijetí zákonu na ochranu osob s postiženími. V Mongolsku tedy děláme všechno pro ochranu a podporu lidských práv. Eh, získali jsme 164 doporučení, my jsme z nich přijali 150, pouze 14 eh, neakceptujeme. Také předložíme akční plán pro implementaci všech těchto doporučení, ale to bude po konzultaci se zástupci eh, občanské společnosti, zejména tedy co se týče lidských práv. V roce 2015 jsme tedy přistoupili k tomu druhému protokolu k občanským a politickým právům. Tady jde například o zrušení trestu smrti. Eh, v prosinci 2015 mongolský parlament prohlasoval novelizaci trestního zákonníka, kde právě se uzákonila, eh, uzákonilo upuštění od trestu smrti. A také prevence před eh, mučením a ochrana eh, práv dětí. Nový trestní zákonník bude, vstoupí v platnost v září tohoto roku. Ještě je potřeba upravit zákony o trestním řízení a eh, orgánech činných eh, v eh, tomto řízení. Mongolie, Mongolsko oslavilo 26 let od ustanovení prvních svobodných voleb. Také v srpnu 2015 jsme uzákonili, že osoby, které eh, spáchaly trestné činy do roku, do, tedy do července 2015, už eh, nadále nebudou podléhat trestu smrti. Co se týče udělování milosti, tam jsou zase další eh, možnosti. Mongolský prezident vetoval některé části tohoto zákona o amnestii i poté, co jej parlament přijal. Například říkal, že není možné omilostnit eh, korupci, eh, nelegální získávání kapitálu a podvody. Proto v září 2015 eh, parlament znovu o tomto vetu hlasoval. A parlament nakonec prezidentské veto přijal v říjnu. 29. října tedy parlament přijal eh, novelizaci tohoto nového zákona o amnestii. A na základě tohoto zákona asi 1700 občanů bylo propuštěno z vězení. Podle novelizovaného zákoza tedy zneužívání úřadu, nelegální získávání kapitálu, korupce eh, už nemohou podléhat eh, omilostnění a nemohou podléhat amnestii. V minulém roce se Mongolsko stalo členem Rady pro lidská práva, tedy na, rok 2000, na leta 2016 až 2019. Už mi nezbývá moc času, takže eh, pokud eh, budete mít nějaké otázky, tak na ně rád odpovím. Děkuji a já nyní dám slovo panu Lefflerovi z EAS, prosím. Thank you, Chair and, and co-chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval parlamentu za to, že zorganizoval toto slyšení. Máme díky tomu příležitost eh, si vyslechnout paní komisařku Malmstromovou. Eh, můžeme hovořit o tom, eh, jaké má mít hodnoty tato politika a máme také možnost si vyslechnout zajímavé připomínky, například našich hostů, včetně pana velvyslance. Eh, parlament hrál eh, důležitou roli při eh, rozvinutí GSP+, a my jsme rádi, že chcete tento systém monitorovat a sledovat to, jak se uplatňuje v praxi. A jsme rádi, že tuto otázku v rámci těch 27 umluv řešíte a i v rámci návštěv těch jednotlivých přijímajících zemí. GSP Plus mm, představují, eh, včetně toho obecného systému, představují důležitý nástroj pro eh, řádnou zprávu v rozvojových zemích. Eh, preference GSP mohou významně přispět k udržitelnému rozvoji. Ale výhody GSP Plus jdou ještě mnohem dále. Podporují ambiciozní agendu pro zprávu a pro ambiciozní práva. Přináší to prospěch příslušným zemím a jejich občanům, eh, včetně eh, podniků a spotřebitelů. Já tomu takzvaně říkám eh, takové kvalitativní označení GSP+, díky čemuž jste více ochotně investovat v těchto zemích. Je to přínos také pro udržitelný rozvoj. To už bylo potvrzeno v, roce 2000, loňský, v loňském roce v rámci agendy pro udržitelný rozvoj, která byla přijata v rámci OSN v září až do roku 2030. Je to také součást druhého akčního plánu EU od roku 2015 až do roku 2019, kdy je obnoven závazek pro ochranu e, základních lidských práv a demokracii, zejména prostřednictvím větší zaměření se na e, uplatňování nástrojů obchodní politiky EU. Novým prvkem akčního plánu EU je eh, rozšíření eh, prvku lidských práv do všech obchodních politik. Eh, spadá sem také boj proti terorismu a tak dále. Chceme zajistit interní a externí konzistenci. A je to důležité zejména v současném kontextu, kdy dochází k navýšení migračních tlaků z toho všeho vystupuje jedna věc, když si čtu tuto zprávu o GSP+, že neexistují eh, jednoduchá řešení pro některé obrovské výzvy, před kterými naše partnerské země stojí, eh, pokud jde o implementaci těch 27 klíčových úmluv. Ty představují zvláštní eh, výzvy a odpovědnosti, zejména pro zranitelné rozvojové země a zde se do hry dostávají ty obchodní preference. A během prvního monitorovacího cyklu jsme zjistili, že všechny přijímající země vynaložovaly významné úsilí na to, aby implementovali 27 úmluv, včetně eh, povinností podávat zprávy, které z těchto úmluv eh, vyplývají. Eh, poukázali nebo prokázali angažovanost, eh, legislativní aktivity a tak dále. Je to dobrá zpráva, ale samozřejmě to nestačí protože v konečném důsledku jde o implementaci a konkrétní pokrok přímo na místě v praxi. Všechny dočené země učinily kroky k tomu, aby zlepšili implementaci v praxi. Zaznamenali jsme pokrok, někdy zvyšující se, ale budeme nadále trvat na tom, aby eh, se situace ještě více zlepšila, protože to, o co jde, je zlepšení situace v praxi. A uvidíme, jak to bude v dalším monitorovacím období. Eh, pane předsedo, paní eh, spolupředsedající. Eh, sledování GSP Plus přineslo další příležitosti k tomu, abychom hovořili o dodržování základních lidských práv. GSP Plus přispívá k tomu, že náš dialog je obsáhlejší, lepší, můžeme tam do toho zapracovat také práva pracujících, lidská práva a tak dále. Například Peru už není součástí GSP+, ale dialog eh, v rámci GSP Plus otevřel prostor pro eh, diskuzi o eh, lidských právech. Budeme mít také první dialog někdy koncem letošního roku na téma lidských práv například s Mongolskem. A monitorovací misi v rámci GSP Plus například v Paraguay nebo Bolívii jsou příkladem konkrétních výsledků v otázkách pracujících a lidských práv. Paní komisařka Malstromová uvedla několik příkladů toho, co se děje, co děláme, jak vyhodnocujeme, například eh, výsledky v Arménii nebo Mongolsku. A já bych tomu chtěl doplnit eh, ještě pár slov k Pákistánu. Eh, první věta závěru tohoto dokumentu je velmi přímočará. Hovoří se o porušování lidských práv která jsou široce rozšířena eh, napříč zemí bez eh, ohledu na to, že došlo eh, k úsilí tomu zabránit. Je zapotřebí mít institucionální rámec pro dodržování lidských práv, včetně zřízení komise pro dodržování lidských práv a je zapotřebí implementovat a prosazovat GSP. Plus máme tady zde zástupce pana Aliho a e, chtěl bych prostřednictvím jeho poblahopřát Pákistánu k přijetí Národního akčního plánu dodržování lidských práv, tak jak zmínil ve svém dnešním vystoupení. E, nejvyšší soud také vynaložil úsilí na ochranu a, a na zpřístupnění informací k, o ochraně lidských práv je třeba je podporovat jak na mezinárodní úrovni, tak vnitrostátní. A neměli bychom zapomínat eh, na to, že Pákistán předložil eh, vynikající zprávy, které souvisí s úmluvou o lidských právech. Jak můžeme jinak dosáhnout změny přes monitoring a dialog? Například zde máme nástroje EIDHR eh, pro podporu demokracie Komise mm, předložila výzvu určenou občanským společnostem eh, k mm, dodržování úmluvy v rámci nařízení GSP+. Pak tady mám z roku 2015 eh, výzvu, která vybere projekty, které obsahují činnosti, eh, které se týkají přijímajících zemí pro GSP plus 2016. A vybrané projekty by měly být spuštěny v třetím čtvrtletí tohoto roku. Mělo by to podporovat také budování kapacit eh, v eh, šesti z těchto zemích, eh, tak aby byly v souladu s osmi klíčovými umluvami Mezinárodní organizace práce. GSP Plus bylo také důležitým mostem pro lepší implementaci kapitoly o udržitelnosti v rámci dohod o volném obchodu pro ty, kteří ehm, opustí nebo opustili GSP+. Jde také o inkluzivní charakter podvýboru eh, pro eh, udržitelný rozvoj a veškeré jejich připomínky byly plně vzány vzaty v potaz. Kromě toho, eh, z toho monitoringu jsme zjistili, že neexistuje řešení, které bylo vhodné pro všechny, například Kapverdy. To je země, která ve svém regionu vyniká dodržováním lidských práv a tolerancí, ale přesto vykazují celou řadu nedostatků. Nebo Pákistán, eh, země, která čelí obrovským bezpečnostním eh, výzvám a výzvám v oblasti lidských práv, ale na druhou stranu se opravdu angažují v monitoringu a přijali eh, legislativní a institucionální opatření. Na základě těchto zkušeností Nyní vypracujeme pokyny a příslušné zásady pro další monitorovací období, tak aby si věci za své více braly jednotlivé země, aby byla zapojena občanská společnost, a abychom zlepšili implementaci v praxi. Eh, výbor a komise bude nadále eh, monitorovat eh, výsledky, priority a tak dále a v této věci se spojíme s přijímajícími zeměmi i zainteresovanými stranami, včetně Evropského parlamentu, tak, aby každý na sebe vzal svůj díl odpovědnosti. Pan předseda, děkuji. Eh, milí kolegové, milé kolegyně. Teď nám zbývá 15 minut na to, abyste položili otázky. ještě jednou vám připomínám, že jde o otázky, takže prosím, eh, nepředkládejte nám žádné další referáty, ale teď je prostor pro to, abyste položili expertům otázky. Už se o slovo přihlásilo 10 eh, poslanců, což znamená, že každý z vás máte 1,5 minuty na položení otázky. Nejdříve eh, zpravodaj a stínový zpravodajové. Všichni máte po jedné a půl minutě. Thank you very much. Very brief. Děkuji mnohokrát, jenom velice stručně. Hodnota GSP Plus je částečně navázána na počet zemí, který se, který, které se účastní tohoto programu, ale také na bezpečnost, kterou tyto země tím získávají. Systém skončí v roce 2023, pokud se nerozhodneme ho prodloužit, tak v podstatě bude vyprchávat. Země mohou opustit tento program třeba tím, že se zvýší jejich průměrný příjem. Rád bych slyšel od zemí, které zde máme zastoupeny, jak vypadá perspektiva jejich ekonomiky a jak dlouho oni si myslí, že budou součástí tohoto programu. Jak oni si to hodnotí, protože předpokládám, že se nad tím zamýšleli. Děkuji. Děkuji, paní Moskva, prosím. Děkuji za slovo. Já mám velmi konkrétní dotaz. Jde mi o situace, zlepšení eh, ze strany pákistánské vlády. Mm, po mm, přizpůsobení a po přijetí systému GSP plus došlo eh, ke zlepšení vývozu v posledních 19 měsících. A my víme, že se to týká většinou eh, textilního odvětví. A také víme, že v textilním průmyslu je větší zaměstnanost žen. A situace žen v Pákistánu se ale nezlepšila, pokud to porovnáme s nárůstem exportu. To je konkrétní příklad, který nám umožní ověřit si, eh, jak nad rámec monitoringu, který je velmi jasný, je možné zasáhnout a zlepšit naše působení jakožto EU proto, aby v dané zemi docházelo k mnohem účinnější implementaci, tak abychom dosáhli výsledků, které budou vyvážené nejenom na ekonomické úrovni, ale také na úrovni například příjmů a práv. V tomto konkrétním případě jde o práva žen. Eh, víme, že v případě této tématiky mm, se nevyvíjí příliš velká činnost, anebo ta činnost není zrovna efektivní. Herr Karim. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní předsedkyně, paní komisařko. Mám konkrétní zkušenosti s tím, že se jedná o velmi úspěšný nástroj, kterým Evropa může spolupracovat s jinými státy. Nějakou dobu v této sněmovně existovalo podezření, že se to v podstatě stává předmětem přetahování moci mezi institucemi, ale tady musím pochválit paní komisařku a Malstrom a pana Kristofa Filnera. A musím jim poděkovat za to, že k tomu nakonec nedošlo. Mám dvě věci pro vás, paní komisařko. Za prvé, co se týká diverzifikace. Jedním z hlavních cílů, které máme, je rozšířit a posílit ekonomiku, se kterou spolupracujeme. Já jsem zodpovědný za Arménii, Gruzi a občas také za Pakistán. A nezdá se mi, že ten pákový efekt, který eh, by byl dosažitelný v oblasti diverzifikace, by byl schopen, by byl dosažen. Propojování podniků, tedy evropských podniků a podniků třeba v Pakistánu anebo Arménii, tyto vztahy dostatečně nefungují. Bude se snažit komise vytvořit programy, které by podporovaly takovýto vývoj. Pane předsedo, pro příště jsem si ušetřil 7 vteřin. Dobrá, pan Schulz, prosím. Thank you and I also... Děkuji stručně. Děkuji za briefing z vaší strany. Já mám eh, otázky na oba řečníky. Takže podle interpretace eh, pakistánské vlády i eh, velvyslance došlo ke zlepšení situace v oblasti lidských práv. Kromě toho ale máme také zprávy a svědectví, že ta situace na místě není až tak pozitivní. Takže jak to vidí komise? Kde je nějaké to kritérium, ehm, když hodnotíme situaci v oblasti lidských práv, zda se zlepšuje či nikoli. A i pro udělení tedy statusu eh, GSP+. Jak poznáme, že náš nástroj eh, působí, funguje? A otázka na pakistánskou stranu. Jak eh, si vykládáte tyto zprávy, které říkají, že e, řada vývojů ve vaší zemi není až tak pozitivních. E, e, je tam jakás, jakýsi velký rozdíl, propast mezi tím, jak hodnotí situaci v zemi třeba občanská společnost a její zástupci a také hodnocení ze strany, ze strany Evropské unie. Paní komisařko Mastromová vy jste hovořila o lidských právech ale teď prosím, to zrušení moratoria eh, o trestu smrti eh, nevedlo k žádné reakci ze strany komise. Mm, pouze jsme měli dva řádky, které vyjádřily politování eh, v jedné zprávě. Rada ve svých závěrech z července 2015 řekla, že toto zrušení moratoria o trestu smrti šlo proti ustanovení GSP+. Tak vy jste pouze mm, ignorovali eh, stanovisko rady? Nebo co to má znamenat? Eh, protože tady se také žádá o nezávislý přeskum trestu smrti a eh, vlastně vyjádření jasné pozice k tomuto moratoriu. DigiTrade by také mohl využít článek 15 smlouvy, aby definitivně vyloučil pakistánské SP+. Vzhledem k tomu, že jste ještě ne, neodpověděli koalici ne, neziskových organizací k této věci, můžete teď prosím odpovědět e, evropským poslancům, co si myslíte o tomto návrhu? Pan van Dalen? Aangaande commissaris. Ik heb een vraag aan de commissaris over Pakistan. Eh, al op het moment van toet... Děkuji, co se týče Pakistánu. Když eh, přistoupil ke GSP+, tak eh, určité závazky úmluv o lidských právech nezačal dodržovat. Za prvé mají legislativu o kacířství, která je eh, jaksi proti těmto umluvám a komisařka pro lidská práva říkala, že takováto legislativa je zcela v nesouladu s těmito umluvami. Za druhé, trest smrti ten také není v souladu s touto úmluvou. Říkáte, že trest smrti platí pro některé trestné činy, ty ale nespadají podle nás do těch nejvážnějších a na ty by se to mělo omezit. A zajímalo by mě tedy, jestli podle vás právě zřeknutí se víry anebo kacířství patří mezi ty hrdelní zločiny. Takže mám pocit, že Pakistán pořád ještě nedodržuje řadu zcela důležitých podmínek týkajících se politických a veřejných práv. A následně si kladu otázku, jak je možné, že jste pořád nepozastavili status GSP plus u Pakistánu? Vy jste hovořila sice velmi tvrdě, ale opatření nepouží, nepoužíváte. Děkuji, já mám otázku na paní komisařku a také na zástupce Pakistánu. Na jednu stranu jsem velice rád, že dochází k pokroku v oblasti dodržování lidských práv. Vím, že Pakistán má delikátní situaci kvůli teroristickým útokům. Skončilo moratorium na trest smrti. Bylo nám řečeno, že 5 až 8 tisíc lidí čeká na popravu, 500 jich bylo popraveno a to jsou hrozná čísla. Také nám bylo řečeno, že pakistánská vláda chce změnit trestní zákonník, novelizovat jej tak, aby méně trestných činů bylo hrdelních a také chce znovu vyšetřit situaci lidí, kteří čekají na popravu po podsouzení k smrti. Zajímalo by mě konkrétně, jak vypadá situace a jaká konkrétní opatření chce přijmout pakistánská vláda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, velice stručně. Především děkuji velvyslancům Mongolska a Pakistánu za to, že mezi nás dnes odpoledne přišli a děkuji také paní komisařce Malstrom. Má otázka navazuje na to, co říkali kolegové a kolegyně. My si všichni uvědomujeme, že Pakistán velmi zápolí s terorismem. Na druhou stranu v roce 2008 Pakistán zavedl moratorium na popravy a po volbě prezidenta bylo řečeno, že se zase začne popravovat po té, co došlo k onomu masakru. 322 lidí, včetně nezletilých, bylo popraveno podle některých nevládních organizací. Takže dochází sice k pokroku v oblasti dodržování lidských práv, ale zajímalo by mne, jestli se bude vrát, jestli se bude brát v úvahu ta petice o znovu zavedení moratoria na popravy, jinými slovy, aby tedy nedocházelo k dalším popravám především nezletilých. A v tomto kontextu by mě zajímalo, do jaké míry my můžeme ještě dále pomoci tím, aby se přestalo rozhodovat o těchto popravách. Děkuji, já se chci vrátit k tomu, co jsme říkali na samém začátku, tedy jak zapojit občanskou společnost do tohoto procesu. A mám otázku na vás, a paní komisařko, a na pana Lefleho. Vy jste říkal, že opravdu závisí hlavně na implementaci v terénu. V Radě pro lidská práva OSN existuje pravidelný monitoring institucionalizovaný, který zapojuje občanskou společnost. Zamysleli byste se nad podobným mechanismem, který by umožnil zahrnout eh, občanskou společnost do sledování dodržování GSV+, a to jak na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni? Děkuji. Prosím, paní Vesera. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já mohu pouze zdůraznit to, co říkali kolegyně a kolegové o tom, že nám stále leží na srdci eh, lidskoprávní situace v Pákistánu, především co se týče trestu smrti. Váš plán na zlepšení lidskoprávní problematiky zmiňoval legislativní reformy, tak by mě zajímalo konkrétně, v čem v této oblasti spočívá. Můžeme očekávat třeba stejné tempo těch reform? doufám, že do té doby do další revize prostě nepopravíte dalších tisíc lidí a zajímalo by mě tedy, jestli komise chystá nějaké konzultace týkající se závazků Pakistánu. V každém případě blahopřeji tedy ke zrušení dětské práce. Co se týče Mongolska, tak vy už jste zrušili trest smrti a zajímalo by mne, do jaké míry v novém trestném, zá, trestním zákonníku také eh, postavíte mimo zákon mučení. Výbor pro lidská práva se vrátil právě z Guatemaly. Jak se díváte na uplatňování systému GSP v Guatemala, především co se týče diskriminace žen a mladistvých a nezávislosti soudu? Děkuji. Pane předsedo, děkuji všem řečníkům. Ono je vždycky dobré takhle se zaměřit na dobré zkušenosti, zlepšený dialog, pákový efekt, všechny tyhle ty dobré věci, které působí na eh, lidská práva, různé pobídky, které mají pozitivní dopad, je skvělé. Paní komisařko, vy jste zmínila, že komise je i nadále ochotná pozastavit preference, pokud je to potřebné, a nebo pokud by to mělo být uděláno. Na základě jakých kritérií se to ale dělá? I když máme třeba v, v Guatemale dva speciální eh, odstavce s mezinárodní eh, konference o práci, tam vlastně jde tedy o porušování eh, ustanovení, včetně GSP+. Tak nařízení pro delegovaný akt, akt přenesené prave, pravomoci v oblasti eh, systém, systémového selhání eh, provádět úmluvy, takže vlastně tam asi by byly eh, ty Prahy. Ale vlastně v posledních dvou letech k tomu vůbec nedošlo, takže Můžete tady eh, jasně vyjádřit, že by byl takovýto akt v přenesené pravomoci, tak aby bylo jasné, jak ta kritéria se uplatňují ze strany komise a vlastně jaké jsou tam procesy a podobně. Pan Ramos, prosím. Já mám jednu velmi jednoduchou otázku na paní komisařku. cíl eh, GSP+, eh, takže z pohledu komise a komisařky, je hlavním cílem GSP+, pomoci rozvojovým zemím? Nebo je hlavním účelem GSP eh, zastávat politickou agendu Evropské unie? Doufám, že této otázce se nevyhnete. Kolegyně se z řídícího, řídícího výboru z Indonésie se přihlásila o slovo, takže prosím, kolega se přihlásil. Děkuji, pane předsedo. Indonésie je jednou ze zemí, které jsou příjemci eh, podle nového systému GSP. Proto by mě zajímaly eh, další dodatečné informace ohledně toho, jak EU implementuje systém GSP+, jaká je role parlamentu v tomto systému a jak monitorujete celý systém. Pro některé eh, produkty, jako například tuňák nebo eh, ananas v konzervách eh, z Filipín. Jak tady vlastně regulujete ty požadavky na práci? Od ledna 2014 některé kategorie produktů byly vyloučeny z GSP+. Plus. Je to pro Čínu, Indonésii, Niger, Nigerii a další země. Eh, Vyloučuje se tím třeba eh, ryby, eh, živočišné tuky, chemikálie jiné než organické. Tak jak Evropská unie vypočítává, že nějaká země už nebude mít preferenční přístup do EU. Děkuji. Děkuji, já mám taky tři takové připomínky. Máme vlastně 27 základních úmluv, které je potřeba dodržovat. Celá řada požadavků, která se s tím pojí. A tak nepotřebujeme nějakou cestovní mapu, která by jasně říkala, kdy má být co naplněno. Za druhé, co ten mechanismus pro zapojení občanské společnosti, kdy bude nastaven? Nemá smysl mít třeba každoročně nějaký kulatý stůl se zástupci občanské společnosti, abychom získali eh, nezávislý pohled na implementaci věcí. Eh, dává to smysl, protože například i pakistánské odbory předložily nezávislou zprávu. Nebylo by to vlastně jakýmsi takovým modelem i pro jiné země? abychom si udělali dobrou představu o implementaci. A ještě na paní Malmström mám otázku, co proces přeskumu? Eh, zvažuje se už eh, tedy přeskum, protože už brzy budeme muset mít follow-up ke GSP. Nyní dám slovo expertům, nejprve paní Malmström. Děkuji eh, za slovo. Já se pokusím zodpovědět otázky. Některé z nich se překrývaly, mnohé z nich se týkaly Pákistánu. Eh, pokud si přečtete celou zprávu, a předpokládám, že si ji přečtete, je to jenom 350 stránek, tak tam si určitě všimnete, jak říkala paní Darling, že zdůrazňujeme ty dobré výsledky. Já myslím, že je důležité říci, že všechny tyto země se opravdu angažovaly, eh, snaží se zřídit instituce tak, aby eh, jednoduše prováděli implementaci a celý ten dialog byl velmi plodný a máme konkrétní příklady, konkrétní výsledky, ale přesto všechno celá řada těch zemí má závažné problémy v oblasti lidských práv a eh, v mají závažné problémy, pokud je o faktické dodržování těch závazků z těchto úmluv. A to jsme nijak v naší zprávě neskrývali. Pokud je o zákaz trestu smrti, tak striktně řečeno to není součást jedné z těch 27 úmluv. Mnozí z vás se na to ptali. Pokud je o to zrušení moratoria, my jsme to o tom diskutovali s ministry několikrát a řekli jsme, že jsme znepokojeni touto skutečností, my neustále tlačíme, vždy tlačíme na eh, zrušení, ale striktně řečeno není to součást úmluv. Nicméně budeme nadále vyvíjet tlak v této věci. Celou záležitost sledujeme, spolupracujeme zejména s OSN a MOP, Mezinárodní organizace práce, a snažíme se zapojit také občanskou společnost prostřednictvím delegací v jednotlivých zemích. Můžeme diskutovat o tom, jak zvýšit jejich zapojení, jak mít systematičtější dialog. V některých eh, zemích je občanská společnost velmi živá, velmi aktivní, v jiných zemích to tak není. Vždy eh, eh, využíváme eh, pomoci OSN a MOP, protože mají dlouhodobé zkušenosti. Kromě toho já i mnozí další jsou v neustálém dialogu s občanskou společností a to mm, se týká celé řady otázek a samozřejmě i těchto konkrétních, které teď probíráme. Je velmi obtížné mít akt v přenesené pravomoci o Eh, závažném a systematickém porušování, protože každá země je eh, specifická. Můžete poukazovat na jednotlivé různé případy porušení, ale eh, model EU spočívá v tom, že chceme se snažit zapojit danou zemi, podpořit dialog a zjistit, zda to vede k nějakým výsledkům. A to se vždy ukáže v tom dalším kole monitoringu. A pokud se ukáže, že vlastně se vrací spíše zpět místo, aby kráčeli kupředu, tak dojde ke stažení preferencí kompetencí. Ale na druhou stranu jsou eh, občané, jsou lidé, kteří mají eh, prospěch z tohoto systému. V některých případech je nutné preference stáhnout, my nebudeme v takových případech váhat, ale máte možnost různých dialogů, můžete si říct, že například dialog může přinést eh, větší, lepší výsledky, může to být spolupráce s vládou, MOP nebo OSN. Takže je velmi obtížné se rozhodnout. A proto tím nejdůležitějším prvkem je zapojení, angažovanost. Situace žen v Pákistánu, tak to je jedna z priorit paní Moská. Ehm, už existuje určitá legislativa, to je pozitivní věc, ale samozřejmě eh, teď je zapotřebí, aby tato legislativa byla také uplatňována v praxi. Každopádně na tom pracujeme. Pane kolego, nikdy se na vašim otázkám nevyhýbám. Jaký je účel? Eh, účelem samozřejmě je pomoci těmto zemím, účelem GSP. Primárním cílem je pomoci těmto zemím. Jak to děláme? Eh, my jim pomáháme tím, že otevíráme naše trhy, což zvýší jejich obchod, přináší to možnosti investic pro tyto osoby, a teď otázka, zda šíříme naše politiky, naše hodnoty. Tak odpověď zní ano, ale jde o mezinárodní hodnoty a proto jsme řekli, že těchto 27 klíčových umluv tak těch 27 umluv to jsou mezinárodní umluvy, nejsou to evropské umluvy. A ty jsou klíčové pro to, abyste měli přístup k tomuto systému e, eh, preferencí. A samozřejmě spolu s tím to využíváme pro zlepšení demokracie a možností lidí a souběžně s tím podporujeme a propagujeme evropské hodnoty. A tím jsem, myslím, zodpověděla otázky. Možná, že ostatní mohou ještě něco doplnit. Pan předseda, děkuji. Pan Ali. Eh, k trestu smrti. Jak už jsem uvedl, tolik eh, nevinných lidí přišlo o život. 60 tisíc civilistů zemřelo. Šlo o děti, kteří, které přišli o život. Za co? Co udělali? proč ta nenávist? Ty malé rakve musím s těžkým srdcem říci, že opravdu to se velmi, s velmi těžkým srdcem to nesu. Do válku, která pokračuje. Jsme terorizováni. A prosím, apeluji na vás a na parlament, na váš výbor, abyste se na to dívali z tohoto hlediska. Není to tak, že bychom se touto otázkou nezabývali. Trest smrti to není běžný trest. Existují různé filtry, předcházejí tomu různé kroky. A v minulosti jsme neměli národní akční plán, ten jsme sestavili, vypracovali, proto abychom revidovali eh, všechny tyto Eh, zákony, CRPCs. A opravdu jsme tomu věnovali velkou pozornost. A dosáhli jsme pokroku. Možná, že nám to nejde tak rychle, ale jisté je, že kráčíme ku předu a budeme váš výbor informovat o pokroku. Národní akční plán je krokem na této cestě. Dále, práva žen. E, myslím, že pro Pákistán platí, že máme jedinečnou věc, že máme ženu e, velvyslankyni, která je v klíčové pozici u více straných jednání, a to v Ženevě, v New Yorku a dále v Austrálii. V posledním roce jsme měli nejvyšší počet žen, které se připojily k pracovní síle. Například šlo o odvětví chirurgických nástrojů, veřejné služby. Dále máme nejvyšší počet žen lékařek. A pokud si budete přát, tak vám mohu předložit konkrétní čísla. Vypracovali jsme konkrétní legislativu, tak abychom zabránili diskriminaci abychom chránili ženy, které pracují v nejrůznějších oblastech, ať už v soukromém sektoru. Máme ombudsmany, kteří mají na starosti tyto otázky a oblasti. A snažíme se být kreativní v řešení přemýšlet nad rámec toho, co nám doporučí akademici, tak, abychom dosáhli v budoucnosti lepších výsledků. Pan předseda, děkuji. Není velvyslanec Mongolska. Přejete si něco doplnit? Ano, děkuji za slovo. Pokud jde o nový trestní soud, který, což bylo přijato v prosinci parlamentem v Mongolsku, Zákonodárci vysvětlili, že šlo o výsledek práce mnoha osob, jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni. Zapojili jsme právní experty, vědce, lidi z praxe, odborníky na trestní právo. Tak, abychom změnili situaci v trestním právu v Mongolsku. Jde o poměrně novinku, eh, náhradu stávajícího, který se více zaměřoval na tvrdé tresty, jako je odnětí svobody nebo detenční centra. A ten nový koncept má za to, že zapotřebí tento typ nástrojů změnit. Mělo by, mělo by to více odpovídat osvědčeným postupům v z jiných zemích, mezinárodním normám, například využívání eh, IT technologií pro dohled, eh, využití čipů pro zadržené, tak abychom měli jiné formy trestu místo odnětí svobody. A proto jsem zmínil ten eh, nový zákonník trestního práva. Eh, týká se to také orgánů prosazujících právo. Mělo by dojít v tomto období k revizi i v této rovině. A myslím si, že by to mělo pomoci také v oblasti uh, mučení. Děkuji, pane kolego. Já bych chtěl jenom doplnit několik připomínek, eh, zejména něco k tomu, co říkala paní komisařka Malmstromová. Eh, zazněla celá řada otázek o roli občanské společnosti. Eh, navazuji mm, z vzájemné revize výboru pro Rady pro lidská práva. Já doufám, že v ve svém úvodu jsem nezapomněl na to, že jeden z důležitých prvků v naší práci při implementaci systému GSP Plus je eh, rozvinout společný přístup, tak jak se angažujeme s našimi partnery. To znamená, jde o integrování těchto systémů také do dialogu o eh, lidských právech a jde také o rozvinutí tohoto dialogu. Pan ale hovořil o tom, že je třeba hledat tvůrčím způsobem nová řešení. Ještě před několika lety tak eh, institucionalizace eh, dialogu lidských práv byla považována za něco, co je eh, mimo rámec běžných řešení. A postupně se k tomu dostáváme. A děje se tak ve stále více zemích. Děláme to vlastně ve všech zemích, které jsou partnery GSP+. Využíváme teda celou, tedy celou řadu různých nástrojů a spolupracujeme také s MOP. Mm, řešíme také jejich vyhodnocení a dohled. Konzultujeme to s vládami, díváme se na nové instituce, včetně těch nově zřízených, o kterým hovořil pan Ali. Spolupracujeme s lokální občanskou společností evropskou a snažíme se vypracovávat nové způsoby. Já jsem zmínil například to, že bychom mohli mít Eh, první eh, dialog o, mm, s občanskou společností o lidských právech v Mongolsku. Eh, velice úspěšně se tak stalo například v Peru. Teď už není Peru členem tohoto systému, ale tento dialog, do kterého je zapojena občanská společnost, tam stále funguje. Platí to také pro další země v Latinské Americe. A je to také nedílnou součástí asociační dohody Eh, s zeměmi eh, z Latinské Ameriky, tedy také Guatemalou, mm, Centrální Ameriky. Tím odpovídám také na to, co děláme s eh, Guatemalou. Je to věc, na které pracujeme už více než 10 let. Chceme posílit reformu soudního systému v Guatemale. Eh, jde o mm, práva pracovníků, žen, lidská práva, to všechno jsou témata, která jsou součástí naší agendy spolupráce s Guatemalou. Co se týče umluv MOP, tak eh, už se spolupracujeme s MOP a také eh, s orgány Guatemaly. Někdo se ptal na ty spouštěče a mezinárodní témata. Zda Um, zřídit určitě vyšetřovací výbor. MOP zatím doporučovalo také nečinit. Ta otázka se bude znovu řešit příští měsíc a jsem si jist, že to všichni pečlivě sledují, včetně guatemalské vlády, tak aby eh, chom se rozhodli o tom, jaká opatření můžeme přijmout a jaká bychom měli přijmout. Žádné snadné odpovědi na to neexistují. nemáme ani jedno stále řešení, je třeba vždy eh, se přizpůsobit dané situaci, dané zemi, protože jednotlivé země se velmi liší. Pan ale hovořil o obrovské hrozbě a obtížím, které způsobuje eh, terorismus eh, Pákistánu. Ehm, hovořil o tom velkém počtu mrtvých. Jejich situace je naprosto jiná než například v Mongolsku. Neznamená to, že problémy jinde jsou o to méně závažné. Neznamená to ani, že bychom změnili náš postoj k trestu smrti, ale uvědomujeme si eh, to obrovské utrpení těch 60 mrtvých, ale samozřejmě eh, tím, že zabijeme další lidi, tak tím se situace rozhodně nezlepší. A nadále na těchto hodnotách pracujeme s našimi partnery ve světě. A musíme si uvědomit, že v různých zemích existují e, rozdílné výzvy. Například v Bolívii e, řeší e, práce dětí a nezletilých. Odpověď Bolívie je, minimálně když uznáme to, že tady takovýto problém existuje, tak můžeme poskytnout dětem a nezletilým sociální ochranu. Pokud tak neučiníme, tak stejně nezabráníme tomuto jevu, ale ty děti nezletilí a jejich rodiny budou nechráněny. Děkuji za slovo. Thanks a lot, Mr. This is the end of the first round and we will start immediately with the... Tak začneme hned s tím druhým kolem. Já předávám slovo místo předsedkyni, aby se ujala předsedání této části. Děkuji mnohokrát, paní předsedo. Máme málo času, jako vždy. No to prostě znamená, že to téma je obrovsky zajímavé a že je hodně lidí, kteří se k němu chtějí vyjádřit. Abychom nestráceli čas, hned vám představím druhý panel. Paní Corin Varga, která je ředitelkou eh, oddělení pro normy Mezinárodní organizaci práce. Ona bude hovořit eh, z pohledu monitorovacího orgánu eh, OGSP+. Děkuji, že jste mezi nás přišla a máte slovo na sedm minut. Děkuji. Dobré odpoledne vám všem. Nejprve bych ráda poděkovala výboru INTA a také panu předsedovi Berdu Langemu za to, že jste mě zde pozvali. My vítáme novou eh, obchodní strategii Evropské komise, která byla přijata na podzim minulého roku. Tato strategie poukazuje na eh, agendu, která se zakládá na hodnotách. My máme klíčové normy, standardy pro zprávu a řízení a také pro bezpečnost a zdraví při práci. Nedávno obnovená či obnovené partnerství s Evropskou komisí v rámci eh, obchodní strategie EU může podpořit eh, kroky ILO a udělat je efektivnějšími. Jako ředitelka eh, oddělení pro normy Mezinárodní organizace práce pro mě je zásadně důležité plné respektování eh, mezinárodních úmluv, zejména tedy té pracovně právní úmluvy v rámci GSP+. Já ve, ve své funkci poskytuji přímou technickou pomoc eh, členským státům. Já vím ze zkušenosti, jak eh, zdroje a budování kapacit mohou vést k posílení růstu a jak také můžou vést k posílení eh, pracovně právních norem v dané zemi také jsem zažila, jak může vzniknout pozitivní kruh, kdy eh, takovéto normy stimulují pozitivní rozvoj a naopak. Nemusím vám připomínat, že mezinárodní standardy ILO slouží pro podporu hodnot, eh, na něž odkazujete i ve své strategii, to právě v té pracovně právně sociální oblasti. Důležitá je důvěryhodnost, také to vychází z dohody o minimálních standardech a také máme robustní monitorovací systém, který kombinuje nezávislé třístrané analýzy. Takže pracovníci, podniky a e, občanská společnost. Tady ovšem nejde pouze o monitorování schody s těmi úmluvami, ale také s dodržováním eh, technických norem ILO. My pomáháme identifikaci prioritních oblastí, přeskum, přeskoumáváme kroky, které jsou potřebné či ne, nikoli a snažíme se dosáhnout i některých eh, cílů ILO v rámci udržitelného rozvoje. My také samozřejmě získáváme vstupy z, od odborníků z jednotlivých zemí a to je všechno důležité pro monitorování těch příslušných pracovně právních norem v daných zemích. My tedy zastáváme takto kombinovaný přístup hodnocení spolupráce a koordinace, je obrovsky eh, důležité, abych zde zdůraznila, jakou podporu nám poskytuje Evropská komise. Jednak neustále udržuje eh, pracovní práva či práva pracovníků na pořadu dne a vůbec poskytuje, eh, poskytuje podporu ILO při dosahování těchto účelů. Teď ke GSP+, to je inovativní nástroj, který vlastně vyžaduje ratifikaci mezinárodních úmluv, včetně osmi základních úmluv ILO. ačkoliv vlastně všechny země, které jsou příjemci GSP+, plus mají nějaké nedostatky, tak prostě mají taky něco jiného, co je, spole, co je společné. Vlastně GSP+, plus jim přidal eh, přidanou hodnotu. A oni vlastně se vydali na cestu jakéhosi eh, kontinuálního eh, zlepšování. A toto kontinuální zlepšování otevřelo cestu Evropské komisi prostřednictvím DG Trade, aby vlastně tam eh, zacílila své akce na různé země, jako je Mongol, Mongolsko, Pakistán a další. Ty vlastně všechny mají výhody z té první vlny podpory, která se zaměřuje na eh, problémy, jako je diskriminace, nucená práce, dětská práce a také podporuje svobodu združování se a eh, kolektivního vyjednávání. Řada našich společných projektů také eh, podporuje inspekci a vývoj institucí pro zprávu a řízení. Zároveň mají také silný komponent budování kapacity, tak aby se zajistila udržitelnost a podpora ze strany vnitrostátních partnerů. My také samozřejmě pracujeme s dalšími částmi komise, jako je například DG DEVCO, tak abychom vytvářeli synergie mezi obchodem a rozvojovou spoluprácí, tak tím vlastně zdvojnásobíme dopad na těch, těchto kroků. Výbor odborníků, který se věnuje eh, uplatňování doporučení, eh, ve své nejnovější zprávě uvítal tento nový vývoj a zdůraznil, že vlastně to povede k lepšímu respektování těch ratifikovaných pracovně právních úmluv. V blízké době se k tomu přidá Arménie, Paraguay, Filipíny a další země, které přistoupí tedy ke GSP+, abychom poskytli co nejdynamičtější eh, pomoc, vytváříme nejrůznější synergie. Závěrem, paní předsedkyně, ILO pouze vítá eh, procesy a postupy, které používá komise v podávání zpráv ve vztahu k mezinárodní, eh, mezinárodním pracovně právním standardům. Máme nástroje, jako je hodnocení eh, výboru odborníků, a také možné, ehm, možný nástroj ustanovení vyšetřovacího výboru v případě, že by to bylo nutné. Děkuji za prostor se dnes takto vyjádřit a těším se na otázky. Thank you very much for... Děkuji za vaši účast a děkuji také za to, že jste nepřetáhla řečnický čas. To je také důležité. A nyní dostane slovo Štefan Wengle, kde pak ho máme? Asociace zahraničního obchodu, odborník na GSP, nehmen Sie es einfach näher. Sorry, but the microphone doesn't work, even though it's... Nefunguje mikrofon, i když svítí. Možná si můžete přesednout jinam. Perfect. Thank you. So hat das Mikro denn von Anfang an nicht funktioniert. Takže ten mikrofon prostě nefungoval hned od začátku, jo? Dobrá, tak já začnu znovu. Jmenuji se Štefan Wengler a zastupuji zde hospodářství. Já jsem odborníkem na cla tady v Bruselu. Foreign Trade Association funguje už asi 30 let a vlastně eh, působí v celé Evropě a také celosvětově. Moto naší asociace je volný obchod, udržitelný obchod. Proč udržitelný? Protože v rámci Free Trade Association Eh, byla ustanovena v podstatě největší soukromá iniciativa pro zlepšení sociálních standardů. Je to takzvaná Business Social Compliance Initiative. Uh, ptal jsem se, proč udržitelný, protože bez udržitelnosti už nemůžeme mít celosvětový obchod v dnešní době. To vlastně ještě na začátku 21. Eh, mm, století bylo trošku jinak. To bylo vlastně v době, kdy GSP plus bylo vynalezeno. Bylo tehdy kritizováno, že vlastně by to mohlo vést k narušování hospodářské soutěže, ale Toto stanovisko se zásadně změnilo v posledních letech a já to vítám. Vítám, že teď vlastně už čtyři roky se věnujeme novému preferenčnímu systému, eh, který potom vlastně vedl k, také k tomu GSP+, který si jistě zaslouží svůj název. Je také dobré, že Evropská komise a také Evropský parlament ty preferenční země jasně podporují. To znamená, těmto zemím jasně pomáhají v tom, aby dosáhly určitého standardu eh, práv, pracovně právních práv, ochrany životního prostředí a dobré zprávy a řízení. případě, že tedy eh, dojde k porušení eh, pravidel GSP+, dojde k odebrání práv, které se pojí s GSP+. Ovšem předtím samozřejmě Evropská komise musí dělat všechno proto, aby eh, tyto země měly možnost vydat se na cestu udržitelného obchodu. Protože Mm, e, takovýto obchod potom má samozřejmě pozitivní dopad i na celé obyvatelstvo. Jakési zvýhodnění e, zemí GSP plus e, znamená ale také relativně znevýhodnění normálních rozvojových zemí. Také vlastně nejméně vyvinutých zemí. Takže vlastně tady vzniká velmi závažná konkurence. Jaké zkušenosti má evropský obchod s GSP+. Naše zkušenosti jsou velmi dobré. Ještě nikdy ne, neexistoval nový systém, který by byl tak dobře strukturován a implementován ze strany komise a také vnitrostátních eh, celních úřadů takže to opravdu eh, vede k velké, je to uspokojivé. Také vyvážející rozvojové země mají svou část zodpovědnosti eh, za to, aby eh, GSP plus dobře fungovalo. Existují některé výjimky, ale v zásadě to všechno funguje dobře. Ehm, takže máme tyhle ty dobré zkušenosti z GSP+, co by nástrojem k podpoře udržitelnosti v rozvojových zemích. Takže vlastně takhle mm, GSP Plus by se měl eh, osvědčovat co nejdéle. Není přece udržitelné, když nějaká země, která vlastně ještě se nachází v té fázi přeskumu, už eh, může tedy předpokládat, že ten status eh, GSP plus eh, mu bude odebrán v blízké budoucnosti kvůli nějakému eh, překročení třeba hranice příjmů. Ona, tahle ta hranice je rychle dosažitelná, zejména pokud je, existuje v zemi nerovnoměrné rozdělení příjmů. protože potom třeba může eh, řekněme eh, na příkladu Gany, tam eh, mm, obyvatelstvo je velmi chudé, ale jsou tam i vlastně vysokopříjmové kategorie, takže já vlastně navrhuji, abychom zvýšili tyhle ty hranice pro výši příjmu, a abychom také zohledňovali eh, rozdělení eh, příjmů na obyvatelstvo, jako mělo by to být tedy nějaké další kritérium. Děkuji. Vielen Dank und auch nochmal vielen Dank. Mm, děkuji. A ještě jednou děkuji také za stručnost. Teď eh, paní zpravodajka, koordinátorka za Justice and Peace. Máte slovo, pan kolega. Děkuji, paní předsedající. Já se mluvám za svůj hlas. Jsem nachlazen, takže se předem omlouvám za svůj hlas. Jsem zde jako um, zástupce OSN um, uh, v rámci organizace Justice and Peace a děkuji za to, že jste mě pozvali uh, na toto slyšení a děkuji také Galvo při komisi za předložení zprávy. Myslím si, že odvedli skvělou práci. Mm s ohledem na to, že šlo o malý tým, který na tom pracoval. Organizace občanské eh, společnosti eh, hrají důležitou eh, roli, pokud jde o podporu pracovních a základních práv. A kromě toho tyto organizace občanské společnosti vypadají, že mají největší zájem na tom systému GSP+, a pravděpodobně jsou nejsilnějším motorem pro změny Porovnáme-li to například někdy s, s takovými zdrženlivými eh, vládami nebo orgány. Eh, Justice and Peace aktivně zapojuje s, do činnosti s organizacemi občanské společnosti eh, v Bruselu i třetích zemích, a to během všech fází procesu způsobilosti pro GSP+, to znamená podání žádosti, monitoring a následující postup. Justice and Peace se domnívá, že existují některé strukturální problémy v rámci rámce eh, GSP+, které je třeba řešit. Za prvé, pro organizace občanské společnosti není úplně jasné, jak se zapojit a skontaktovat s GSP+, to je zapotřebí vyjasnit. Za druhé, kdo zodpovídá v rámci Evropské komise? Občanské společnosti a přijímajícím zemím to není jasné. Já v tom mám poměrně jasně, protože se pohybuje v Bruselu, ale pokud jste na straně přijímající země, tak tak jasné to není. A potom, kde a jak předkládat eh, informace o porušení předpisu, ale naopak také někdy o pozitivních příkladech. Občanská společnost se chce zapojit, ale neví, eh, kde a jak. Mm, chtěl bych probrat tři následující věci. Za prvé transparentnost, za druhé zapojení občanské společnosti a za třetí, jak zlepšit implementaci úmluv přímo v praxi na místě. Začnu transparentností. Pro organizace občanské společnosti je nadále velmi nejasné, jak měříme dosažený pokrok. Samozřejmě máme hodnocení scorecards, ale ty nejsou dostupné pro občanskou společnost, takže potřebujeme toto nějak vyřešit. Buď eh, tyto tabulky by měly být zveřejněny, tak aby to mohla eh, využít také občanské společnosti a aktivněji se zapojit do procesu sledování, monitoringu. A v této věci apelujeme na Evropskou komisi, aby eh, tyto tabulky výsledků zveřejnila. Není jasné, kdy a jak můžete předkládat informace eh, Evropské komisi jakožto třetí strana. A proto Justice and Peace apeluje na Evropskou komisi, aby vypracovala formální eh, postup pro podávání zpráv pro občanskou společnost, aby mohli předkládat své zprávy. Jeden europoslanec už zmínil, že bychom to mohli eh, provést podobným způsobem, jako je proces UPR. Nyní další bod, druhý, zapojení občanské společnosti. GSP Plus má za cíl zlepšit pracovní a lidská práva, ale um, zastánci lidských práv, odbory a organizace občanské společnosti mají malý manevrovací prostor, často jsou e, spíše ehm, zastrašovány jednotlivými vládami. To je trend, který můžeme sledovat všude ve světě. Zapojení organizací občanských společností, občanské společnosti a přijímajících zemí znamená, že je třeba legitimizovat zastánce lidských práv a organizace občanských, občanské společnosti, tak, aby mohly trvat na implementaci úmluv. Splnomocnění eh, občanské společnosti jakožto partnera dá důvěryhodnost celému procesu GSP+. Justice and Peace tedy apeluje na Evropskou komisi, aby formalizovala eh, přístup, který zapojí eh, formálně zainteresované strany i do procesu monitoringu. Samozřejmě vlády zůstanou stále tou nejvíce zodpovědnou stranou. Monitorovací výbor v přijímajících zemích, to je také věc, která je důležitá. Občanská společnost zde opět může hrát svou roli. Může jít o dobrovolné partnerství a dobrovolné dohody o partnerství. Za třetí, jak zajistit lepší implementaci úmluv. Myslíme si, že je eh, zapotřebí odstranit eh, nejasnosti rozpory eh, z mm, legislativy k GSP+, z nařízení. A proto je podle nás na místě, abychom měli eh, zavedeny jasné benchmarky, jasné srovnávání. Eh, benchmarky jsou užitečné pro ověření pokroku i v pozdější fázi ze strany třetích zemí. Mohli bychom zvážit také zavedení cestovní mapy. Kromě toho organizace občanské společnosti by potom mohly hrát roli určitého hlídacího psa. Doposud je to pro ně složité, protože nemají přístup k některým informacím. Kromě zapojení občanské společnosti, jejich organizací a vlád je zapotřebí zapojit také eh, podnikatelský sektor v přijímajících zemích. Tak, aby si uvědomili, eh, jakou mají odpovědnost za eh, provádění umluv MOP a dodržování lidských práv. Závěrem Obchod s třetími zeměmi neslouží pouze evropským ekonomickým a politickým cílům, ale jde o užitečný nástroj na podporu demokracie a lidských práv v třetích zemích. GSP Plus může být vhodným schématem, ale je zapotřebí zajistit dostatečné záruky na podporu a ochranu lidských a pracovních práv pokud to bude dostatečně tedy uplatňováno v rozsáhlým způsobem, tak to bude fungovat. A tím se vracím ke svým hlavním bodům. Je zapotřebí, aby šlo o transparentnější politický nástroj, který bude určovat jasné způsoby pro občanskou společnost, jak se do tohoto rámce zapojit. A zároveň je zapotřebí e, začlenit do tohoto systému také veřejně dostupné benchmarky pro srovnání. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a děkuji, že jste se držel časového limitu. Ta věta těžko vědět, kdo v Evropské unii má to na starosti, to je tedy velmi obecné prohlášení. Děkuji mnohokrát za to, že jste to opakovali. Neplatí to jenom pro GSP+, když tedy má být ironická. A nyní má slovo Sahur Awan, což je předseda Zahur Awan, což je předseda Konfederace pracujících Pakistánu. A ráda vám dávám slovo z několika důvodů. Především proto, že mám za to, že je důležité si vyslechnout zástupce občanské společnosti v těch zemích, u kterých probíhá hodnocení snahy naplňovat mezinárodní úmluvy. V řadě zemí na světě občanská společnost nemá dostatek svobodu, svobody na to, aby se mohla svobodně vyjádřit, tak ji prosím využijte tady, kde vás máme. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také Evropské komisi za to, že pozvala nejdůležitější část občanské společnosti, tedy organizace pracujících. Také mnohokrát děkuji evropskému zastoupení v Pakistánu za to, že přímo s námi spolupracuje v oblasti pracovních standardů, které mají vést ke zlepšení pracovních a životních podmínek pracujících v Pakistánu. Existuje 27 umluv, které jsou vyžadovány pro GSP a 16 z nich se týká přímo pracujících. Patří mezi ně lidsk... standardy pro lidská práva a práva pracujících, jejich 8 a 8. My máme pracovní sílu síly 60 milionů lidí, Máme proto údaje v podstatě týkající se 90%, 90% našich lidí, protože se do toho musí započítat také rodinní příslušníci pracujících. Děkujeme také za možnost zpracovat nezávislou zprávu, kterou také dostal pan velvyslanec. Pracovali jsme také na regionální úrovni eh, s regionálními ministry práce a spravedlnosti. Sešli jsme se na pracovním obědě. Co se týče zprávy Evropské komise, tak s ní plně souhlasíme. Snažili jsme se totiž, jak my, tak Evropská komise soustředit na skutečné problémy, které stále ještě potřeba překonat. Je pravda, že pakistánská vláda dospěla k velkému pokroku, ale na druhou stranu je pravda, že ještě budeme potřebovat roky na to, abychom implementovali ten zbytek. Ta zpráva konec konců se týká dvou let. Nemám příliš mnoho práce, takže se dostanu jenom k těm klíčovým eh, úmluvám, které se týkají diskriminace, zákazu práce dětí a práva organizovat se v odborech a kolektivně vyjednávat. Co se týče dětské práce, tak v minulé zprávě se hovořilo o 3,3 milionech. Potom proběhla další studie, ze které vyplynulo, že to je 2,7 milionů. To znamená, že počet pracujících dětí se snižuje, byť tedy počet obyvatel roste. Populace roste opravdu obrovským způsobem a snižuje se počet pracujících dětí. Takže z našeho pohledu to znamená, že se všichni zásadně snaží tento problém řešit. Punjab, punjábská vláda v této oblasti učinila mnoho kroků, eh, včetně povinné školní docházky. S tím, že tam žije polovina obyvatel celého Pákistánu. Teď, co se týče nucené práce, to tedy neznamená jenom ve vězení, ale také toho, že třeba lidé pracují bez žádné pracovní smlouvy. Jinými slovy, tedy se potom na ně nespra, se na ně nevstavuje systém sociálního zabezpečení. V soukromém sektoru totiž do toho zásadně přispívají zaměstnavatele, kteří se tomu snaží vyhýbat tím, že zaměstnancům nevydají pracovní smlouvy. Takže 20% pracujících třeba potom nedosáhne na systém sociálního zabezpečení. Dosáhli jsme v této oblasti určitého pokroku, nebudu to příliš rozebírat, protože je to všechno ve zprávě. Třetí součástí těch hlavních standardů je diskriminace. Přijímá se provinční legislativa, Punjab a Hebrapartnota už učinili určitý pokrok, ale Balučistán a Sint, tam probíhají reformy velice pomalu, jak bylo řečeno konec konců už ve zprávě. A nerovnost na trhu práce tam provincie to přijímají, přijímají další zákony, kromě těch zakazujících dětskou práci a nucenou práci. Teď, co se týče práva na združování se v oborech, odborech a kolektivní vyjednávání. Tato oblast bude pokryta, až prostě odbory budou řádně fungovat a budou kolektivně vyjednávat. Až toto bude fungovat, tak v podstatě potom bude fungovat i to, že nebude dětská práce ani nucená práce. To, co chce Evropská unie. A nebude ani diskriminace právě <clears throat> třeba mužů a žen. Takže proto si myslím, že kolektivní vyjednávání je tak klíčové a tam právě máme hodně rezerv. Protože v soukromém sektoru se těžko zakládají odborové svazy, stále máme organizované spouze 4%, 4%. Vůbec nic ve veřejné správě, v zemědělství, ve státní správě, v některých provinciích, provinciích je to omezováno ještě dále. Máme 351 tisíc podniků a na ně pouze 547 inspektorátů práce. Provinční orgány tedy musí posílit eh, tyto kapacity. Dosáhli jsme určitého pokroku, jak se konec konců říká ve zprávě, Zlepšilo se dodržování mezinárodní pracovně právní legislativy, ale nemám čas na podrobnosti. A poslední věc. V řadě zemí příjemců GSP Plus vznikají vývozní zóny, kde neplatí žádná pracovně právní legislativa. Ve většině zemí, které jsou součástí GSP, tyto zóny vykořišťují ty pracující a nepřispívají k blahobytu země. Je to jenom o zisku, ne o právu. A naše distribuční snahy vedou ke zmenšení trhu. Omlouváme se, ale řečník mluví tak nesrozumitelným přízvukem, že máme trochu problémy. Takže v podstatě tady tyto zóny vedou k tomu, eh, že my se vzdáváme práv na odborovou organizovanost ve prospěch transatlantických zisků. Omlouvám se, že jsem přetáhl řečnickou lhůtu. No, <clears throat> no Děkuji. Máme ještě čas na pár otázek a potom dostanou znovu slovo členové panelu. Musíme ale dávat pozor na čas. Máme přesně 32 minut. Podle mojich hodinek. Pravodaje tady nemáme, Star Keller chce vystoupit. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, za to, že jste přišli a že jste se podělili o své názory. Mám pár otázek na pár řečníků. Co se týče zástupců MOPu, myslíte si, že Evropská unie by mohla udělat ještě více proto, aby se prosazovala doporučení MOP. Jako Evropská unie můžeme udělat něco více ještě pro to, aby se prosazovala tato pravidla. Pan Ryan přednesl několik zajímavých návrhů. Předpokládám, že to nebylo poprvé, některé jsme slyšeli včera, takže předpokládám, že jste komunikovali i s Evropskou komisí, která jste která zde je stále zastoupena. A proto se ptám komisi, jestli jste diskutovali o těchto návrzích? Jestli jste se rozhodli, jestli je přijmete, anebo ne? A nebo třeba řeknete, že nemůžete z důvodu toho a toho. A potom panu Avanovi také děkuji za účast. My jsme si hodně vyslechli o sociálním dialogu a o dialogu se zainteresovanými stranami. Jaké máte vztahy s velvyslanectvím EU v Pakistánu? Zvou vás třeba na nějaká zasedání s dalšími zainteresovanými stranami v lidsko-právní problematice? Do jaké míry berou v úvahu váš pohled na věc? Máte obecně pocit, že váš názor je respektován? Nebo je v tom ještě rezerva? Jak tedy vypadá praktická spolupráce s velvyslanectvím Evropské unie? To bych ráda věděla. A možná méně praktická, spíše obecnější otázka. Z pohledu vaší organizace, která spolupracuje s, nebo pracuje se zaměstnanci, co je potřeba ještě zlepšit, aby se mohla chránit efektivněji práva zaměstnanců a pracujících. Paní Moska má slovo. Děkuji. Já mám obecnou otázku na všechny řečníky. Když se účastníme takovéhoto typu diskuze, tak výsledkem je vždy velmi jasně, že od monitoringu k implementaci pokroku, kterého třeba je dosáhnout, tak to je vlastně ten nejslabší článek řetězce, ta nejcitlivější věc a zdá se, že mm, je to věc, kterou bychom měli měnit podle toho, jakou zemi jde, ale chybí nám Eh, určitý způsob schromažďování osvědčených půstupů, jak tady také zaznělo, protože to by mohlo pomoci lidem přímo v praxi, přímo na místě, kteří řeší implementace. Mohlo by to být takovou vstupní věcí pro eh, přizpůsobení hm, toho postupu v praxi. Takže mám požadavek nebo otázku na řečníky. Jaký eh, typ vstupu nebo schromažďování informací nebo údajů, které by potom byly například přeloženy které by se proměnily v reálné osvědčené postupy a mohly by pomoci nejenom jim, ale také nám, tak abychom měli konkrétnější opatření, která by šla nad rámec eh, pouze legislativních změn. Protože, jak víme, tak legislativní změny jsou jasně měřitelné, jsou viditelné, ale představují pouze začátek veškeré práce, kterou je třeba učinit. Takže já si kladu otázku, zda bychom nemohli vypracovat model hodnotících nástrojů, která budou konkrétnější a zda bychom takto nemohli potom ověřit, jak práce, kterou odvedla komise, se nadále šíří potom mezi další země. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Curtin Darling, prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem měla podobnou otázku jako Elesia. Tedy, co je ještě možné udělat pro to zlepšení? Ale mám tedy konkrétní otázku na MOP. Se zájmem jsem si vyslechla to, co říkal pan Avan o vývozních zónách. Jak vy vidíte uplatňování standardu GSP ve vývozních zónách, které se právě stále více používají v rozvojových zemích, i v souvislosti s vývozem do Evropy. Potřebujeme mít tedy zvláštní programy pro tyto exportní zóny. Jsou tam respektována nějakým způsobem v těchto exportních zónách pracovní práva? já jsem dříve byla předačka odborových svazů a musím říct, že jsme dostávali příšerné zprávy o exportních zónách a právech pracujících tam. Netýkalo se to jenom Pakistánu, ale i jiných zemí. Je tedy docela možné, že v podstatě obecně situaci zlepšujeme, ale v konkrétních oblastech ji zhoršujeme a potom je otázka, jestli se tomu skutečně naříkat pokrok. Takže by mě zajímalo, co si MOP myslí o svobodě organizovat se v odborových svazech a kolektivně vyjednávat v exportních zónách. Děkuji. Nyní má slovo pan Lange, prosím. Děkuji. Nejprve bych položil otázku eh, panu Wenglerovi. My tady vlastně hovoříme o tom podívat se na tyhle ty řetězce vytváření hodnot. A e, jde nám o to, aby tyto řetězce byly akceptovatelné, také co se třeba týče textilí a podobně. Myslíte si, že členství v GSP Plus má nějakou roli pro to, aby podniky e, vlastně v těchto zemích utvářeli své hodnotové řetězce eh, férově. A na druhého řečníka já si myslím, že ty, tenhle nezávislé zprávy o GSP plus jsou skvělé. Myslím si, že to je taky celosvětově jedinečné. Možná byste nám mohl říci, jaké potíže se s tím eh, vypracováním takové zprávy podílely. Ono to samozřejmě také něco stojí. Takže by bylo zajímavé podívat se na to, jak by třeba komise mohla podpořit nějaký podobný proces i v jiných zemích. Hlásí se někdo další o slovo, přeje si položit eh, nějakou další otázku? Hned? Já se také dovolím eh, zeptat všech řečníků. Jak můžeme zajistit, že to, co takhle přijde, příjmy, se dostane eh, i vlastně daným firmám na místě eh, a jejím pracovníkům. Já trošku pochybuji o tom, že totiž eh, možná rozhodneme o hezkých věcech tady u nás v Evropě, ale že potom na konci toho hodnotového řetězce to vypadá trošku jinak. To byla taková všeobecná otázka. Ještě eh, zástupkyně Indonésie eh, si přeje slovo a potom zase dostanu slovo panelisté. Děkuji, pane předsedkyně. Já se zastupuji eh, poslankyni Indonésii. Pro mě je ctí, že jste nás pozvali Z vaší zprávy jsme eh, se dozvěděli mnohé, toho si opravdu vážíme. Mám otázku. Indonésie um, je hostitelskou zemí eh, konference mezinárodního obchodu a máme takzvaný balíček z Bali, kde jde tedy o veřejné akcie. A zasedání v Nairobi odsouhlasilo tohle jako možné řešení až do roku 2017. Moje otázka tedy je, jak propojete svoji práci na komisi při implementaci této věci, tak aby jste dosáhli prosperujícího obyvatelstva. A my, jako indonéský parlament, jsme vytvořili takovou task force, která se zaměří na udržitelné rozvojové cíle, kde chceme tedy podpořit naši vládu. A já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Tentokrát si to vezmeme v opačném pořadí, takže nejprve pan Awan, prosím. Uh, thank you, Madam Chair. In fact, uh, the first question... Děkuji, paní předsedkyně. Tak první otázka souvisí se sociálním dialogem na uh, úrovni EU a Islamabádu. Pokud je o zástupce OSN, když eh, fungovalo GSP, tak byly zapojeny odbory. A my jakožto zástupce zastupitelská organizace, která zastupuje pracovníky, eh, jsme kontaktováni a jsme za to vděční, že před zveřejněním této zprávy Eh, proběhla dvě nebo tři setkání, za to jsme vděční. A také jsme vděční za FIS, což je německá odborová nebo sektorová organizace, eh, která nám také pomáhá. Eh, jsme vděční také za sociální dialog, ale je k tomu zapotřebí nějaký řádný mechanismus. Možná, že Eh, lidé v EU si velmi dobře uvědomují, že zapotřebí rámec pro sociální dialog. A my jsme vděční, ale možná, že nejde, že chybí takovýto mechanismus. A je zapotřebí takový mechanismus mít. Možná, že takový mechanismus je zapotřebí všude, tak aby tady byla provázanost eh, konkrétně s odborovými organizacemi, Protože nevládní organizace a odborové organizace se trochu eh, liší, je to trochu jiná věc, mají eh, zavedeno statut členství, mají určité odpovědnosti. Ale potřebujeme také odborové organizace, tak abychom mohli zlepšit životní a pracovní podmínky. Eh, spolupráce se zaměstnavateli. Není pochyb o tom, že probíhá mám a máme výborný sociální dialog. A v Pákistán se odlišuje jednou věcí, a sice eh, máme tady dvoustranou radu v Pákistánu, kde se řeší některé otázky mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Když se zveřejňovala tato zpráva, byl tady pan Ali a zástupci pákistánské vlády, pokud jde o tuto zprávu. Eh, máme opravdu problém s některými neregistrovanými zaměstnavateli, TO, legislativu, která se týká trhu práce. A to je také o to, abychom zajistili, že eh, ta důst, ty mzdy budou nejenom důstojné, ale aspoň eh, života schopné. Ale jestliže nemáme, nepůsobí odbory, zejména se to týká různých dodavatelských řetězců, určitou výzvou pro vypracování zprávy je, že většinu z té zprávy jsme udělali sami, ale mm, pomohla nám také ta německá nadace. A tímto způsobem se mohli provést ten průzkum pro daná odvětví. A myslíme si, že je zapotřebí ještě zvyšovat povědomí o Eh, této zprávě. A to je zapotřebí i po jejím zveřejnění v Pákistánu, je zapotřebí zapracovat na osvětě. Díky tomu tuto zprávu se mohli realizovat. Myslíme si, že odbory mohou takovou věc udělat kdekoliv, ale je zapotřebí budovat kapacity. To platí pro všechny zainteresované strany. My hovoříme o udržitelném rozvoji, ale jak udržet udržitelný rozvoj, ho zachovat? Když hovoříme o GSP, tak musíte, tak je požadováno budovat kapacity pro všechny zainteresované subjekty, nejenom odbory. Platí to také pro vlády, všichni musí budovat kapacity. Například v našem případě na federální úrovni byl, eh, byla otázka pracovních tématů přesunuta na úroveň provincií. Máme dvě provincie, které dosáhly velkého pokroku. Ale v oblasti budování kapacit v těchto provincií je zapotřebí dosáhnout ještě dalšího pokroku. A to je na straně vlády a odborů, tak abychom potom mohli vypracovat i druhou zprávu po dvou letech, abychom měli skutečný obrázek o dané situaci. Potom se hovořilo také o dodavatelském řetězci a roli nadnárodních eh, společnostech kolik z toho se dostane uh, obyčejnému pracovníku? Máme tady obrovský rozdíl, odhaduje se, že jsou obrovské rozdíly. A musíme si uvědomit, že se nacházíme v 21. století. A přestože eh, celosvětový hm, průměrný plat roste, tak jedna pětina eh, světové populace každý večer ulehá hladová. Například před eh, hm, stolety pracovníci v Chicagu eh, protestovali proti takovýmto životním podmínkám. Je zapotřebí učinit oběti, aby se dosáhlo změn. Um, yeah, let me get back on the one on implementation. I think that's the one um, that was asked. Eh, dovolte mi, abych se vrátil ještě k tématu implementace. S ohledem na uh, rozlišnost všech přijímajících zemí GSP+, tak asi uh, Eh, není jednotné řešení. Každá ta země má svá vlastní eh, specifika, problémy, které třeba řešit. Nicméně je důležité zřídit lokální eh, výbor, zapojit podniky, občanskou společnost a vládu, tak aby vytvořili spolupracovní plán, jak podporovat implementaci úmluv. A je zjevné, že k tomu budou zapotřebí také benchmarky a tyto benchmarky by měly být realistické a dostupné. Protože pokud nezapojíte všechny tyto aktéry, tak to jednoduše nebude fungovat. E, Evropský akční plán k lidským právům a demokracii, tam se hovoří o trojstraném dialogu, který je zapotřebí podporovat a já si myslím, že to bychom mohli také využít jako politický nástroj na podporu dalšího dialogu v rámci e, zemí, které mají prospěch z GSP+. Paní předsedající, děkuji. Pan Stefan Fenkler, další. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte... Děkuji. Já bych rád odpověděl na otázku pana Langena. Zda tedy ty země GSP Plus eh, mohou eh, poskytnout nějakou nabídku pro to, abychom tam nakupovali. To určitě zodpovím jako ano. Ano, samozřejmě tady eh, nejde o to, aby podniky přesouvaly svou produkci do těchto zemí protože tam zase hrozí riziko, že překročíme eh, tu eh, hranici příjmu, ale eh, pobítka tam je. Evropě vlastně prodávají bez cla ve výši 12%, zejména tedy co se týče textilních výrobků podniky zde třeba nekupují, protože eh, tam jsou vysoké standardy eh, ochrany práce a podobně. Ale nezapomínejme, že eh, jsou tady ty úmluvy, pracovně právní úmluvy, které se musí dodržovat. Pak otázka je, zda se opravdu v praxi dodržují. My máme takovou zkušenost, že v první řadě tady vlastně musíme měnit jakési povědomí, vnímání těch sociálních standardů. Není možné prostě jenom něco přeskoumat a potom za dva týdny uh, už od toho úplně upustit. Takže děkuji. Thank you, Madam Chair, and thank you all for, for your questions. Děkuji. Děkuji za živou debatu. Otázka, zda máme udělat více pro podporu úmluv MOP. My už máme jasné priority pro tyto standardy a pohybujeme se jednoznačně ve správném směru, takže tady máme jednoznačný potenciál pro to, abychom dosáhli pozitivní změny. těmi novými přístupy, ale tedy vlastně teď začínáme. Je to například ta věc týkající se rozšířené spolupráce. Pravidelně se setkáváme a informujeme eh, zástupce EU na místní úrovni. je to pro ně důležité, aby lépe rozuměli pracovně právní eh, systém a vlastně mm, i práva pracovníků v tom systému. My i nadále to rádi budeme dělat. Tak, abychom zajistili, že delegace EU na místní úrovni jsou také dobrým protějškem na této důležité úrovni. Eh, lze udělat více? Ano, to je možné vždy. Samozřejmě tu spolupráci můžeme vždycky v tomto ohledu rozšířit. Druhá otázka ohledně toho, že problémy jsou často v té implementaci, to je pravda. Hmm, už tady zaznělo, že nám chybí nejlepší osvědčené postupy, ale já bych ještě navíc řekla, že některé takovéto osvědčené postupy už máme, třeba v oblasti, jako je uh, dětská práce, tě, tě, tomu se ILO věnuje už asi 20 let, takže my víme, co dobře funguje, co může mít dopad. A je pravda, že stále pracuje příliš mnoho dětí v Pakistánu, ale už se pohybujeme správným směrem. Máme také příklady osvědčených postupů v jiných oblastech. Jedna věc, na kterou bychom se určitě měli více zaměřit, to je oblast eh, diskriminace. Tady nemáme dokonce dost údajů. A eh, druhá oblast, na kterou bych upozornila, to je hodnocení dopadu politik. Tady si opravdu myslím, že ještě to můžeme rozšířit. Eh, potom, pokud některé země jsou vyloučeny z rozsahu eh, pracovně právní legislativy, tak eh, tam je samozřejmě problém. Dozorčí orgán ILO se věnuje těmto procesům. Jak zajistit, že to, na čem se dohodneme, se v zemích realizuje? Tady bych eh, pouze vás upozornila na to, že přesně na tohle se zaměřuje náš eh, dozorčí dohledový systém. Právě na to, že ty pracovně právní standardy jsou uplatňovány, to je vlastně i cíl pravidelného monitorování, které, které provádíme. Také nám jde o to, aby podniky i odbory měly přístup do tohoto eh, systému dohledu, a e, jejich prostřednictvím, aby se do toho systému dostaly i e, neziskové nevládní organizace, tak abychom měli potom vstupy ze všech těchto stran. Takto jsem se tedy pokusila zareagovat na všechny otázky, které mi byly položeny, takže děkuji. Děkuji. A já nyní se obracím na Evropskou komisi, aby nám vyhodnotila situaci, zodpověděla zbývající otázky. Je zde ředitelka z DG Trade Sandra Kalina. Prosím. Thank you very much. And, uh, I would like... Děkuji mnohokrát. Především děkuji za fascinující odpoledne. Velice ráda jsem si vyslechla otázky a odpovědi na problémy, na kterých pracujeme. Narodilo se nám dítě bez návodu k použití. Začali jsme aplikovat GSP Plus před dvěma lety a z vašich otázek jasně vyplývá, že jsme prostě nevěděli, jak začít monitorovat. Chtěla jsem tedy využít této možnosti a poděkovat panu předsedovi Langemu, který s námi začal vytvářet monitorovací nástroj. A to tež platí pro MOP, která právě odpovídala. My jsme se do toho pustili, aniž bychom přesně věděli, jak to půjde. Takže děkuji všem za jejich velmi užitečné připomínky. Co se týče transparentnosti, tak víte, že my chceme, aby to vše transparentní bylo. A proto ta zpráva poprvé je vlastně veřejná. Z toho pohledu je jasné, že tato zpráva bude poměřována zprávou, další, takže referenční hodnoty jsou jasné a trend musí být pozitivní, jinak nemůžeme hovořit o pokroku. Jsem také pro jasný dialog s občanskou společností. Setkali jsme se se zástupci Justice and Peace, ale to nestačí. Dveře jsou otevřeny pro veškeré delegace občanské společnosti a není to žádná maličkost. MOP školy naše lidi, protože na to nemají své dostatečné dovednosti, protože práva pracujících to se prostě nedá odimprovizovat, to musíte znát, takže na to musíme mít vyškolené zaměstnance. Tady žádám o zdroje. Já vím, že Spojené státy mají hodně lidí, kteří se zabývají práci, eh, právě pracujících. Co se týče lidí, kteří mají na starosti GSP, tak ti všichni sedí tady. Takže kdybychom mohli mít ataše pro práva pracujících, to jsme konec konců jako generální ředitelství chtěli, tak by to bylo skvělé, ale zatím se to nestalo. <clears throat> Důležitější je podívat se na ten nástroj, jestli podporuje trvale udržitelný rozvoj. A klíčové slovo je trvale udržitelný. Možná hovoříme o tom, jak se dá systém zlepšit, ale osobně si myslím, že se dá souhlasit s tím, že tento nástroj je dobrý, byť zlepšitelný. Jak ho zlepšit, to je pochopitelně velká výzva. Na druhou stranu je důležité vědět, že ten nástroj je dobrý, jak si z hlediska jeho e, životnosti. Protože někteří říkají, co až skončí tento systém v roce 23. Takže práva a hodnoty, to jsou určitě důležité předměty, konec konců ti, kteří se účastní GSP+, se upsali prostřednictvím úmluv k těmto právům. Takže tady nejde o evropské hodnoty, ale o globální hodnoty, pod které se podepsaly při, e, zprávy, státy, které přijímají systém GSP+. Není to tedy volitelné, je to povinné dodržovat tato práva. GSP Plus najednou vedlo k tomu, že se o tom hovoří. Ano, povinnost existovala, ale možná je lepší, aby probíhal dialog s dialogem, třeba to bude, eh, s vládou, třeba to bude mít lepší výsledky. Já tyto země navštěvuji a při návštěvách se setkáváme také se zástupci občanské společnosti a snažíme se pochopit jejich problémy. Pořád mám pocit, že existují země a oblasti, kde harmonické průmyslové vztahy eh, jak si ještě nenastaly a nejsou chápané jako základna pro ekonomický rozvoj. My o tom hovoříme především z hospodářského pohledu, ale konečný cíl by měl být lepší životní standard pracujících, což zase povede k eh, silnější ekonomice. Je to ale dlouhý proces, dovedu si představit, že to nepůjde moc rychle. Předejít od slov k činům, od papíru do praxe. Děkuji mnohokrát zástupcům příjemců, kteří dnes ukázali, že tomuto procesu, že se tohoto procesu budou účastnit. Ale je potřeba vidět i změnu v praxi u lidí, které navštěvujeme. Obecně si myslím, že je potřeba zůstat angažován v tomto procesu. A to jak z naší strany, tak ze strany zemí, které se účastní GSP+. A ještě jednou chci veřejně poděkovat MOP. Mám je ráda, protože mám pocit, že u nich se opravdu můžeme spolehnout na nezávislý odborný orgán, že tedy nebude muset hodnotit zemi jenom Evropská unie nebo Evropská komise. Takže tady máme určitě v nich velký zdroj. Asi jsem nezopověděla na všechny otázky, ale jak jsem říkala, narodilo se nám dítě, nedostali jsme návod k použití, chceme to zvládnout, tak nám prosím pomožte. Opět uděláme zasedání s občanskou společností. Jedno se bude týkat samotné zprávy, ale prostě věřte mi, že je to výzva, na které pracujeme všichni a musí pracovat všichni nejenom my. Takže ještě jednou děkuji za vaše, za vaše angažmá. Děkuji a jako poslední vystoupí Christopher Filner jako stávající zpravodaj. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji také všem vystupujícím. Na základě jejich vystoupení jsme lépe pochopili situaci v praxi, o které hovoří tato zpráva Evropské komise. Řada z nás určitě bude odcházet s myšlenkami na další práci z eh, GSP plus do budoucnosti. A pochopitelně žádná z těchto zemí není Norsko. Kdyby byli Norskem, tak bychom pravděpodobně nepotřebovali GSP plus. A následně mám za to, že je potřeba se soustředit na dosahování pokroku. Když jsem poslouchal tuto dnešní rozpravu, mám pocit, že je potřeba rozlišovat mezi 27 umluvami, které jsou součástí GSP+, a dalšími problémy, protože existuje řada dalších problémů. Třeba dnes jsme poměrně dlouze hovořili o trestu smrti. Evropská unie a Evropský parlament absolutně vystupuje proti trestu smrti. Kategoricky. To je jasné. A proto jsme tedy rozčíleni, když vidíme, že se stále používá trest smrti v různých částech světa. Probíhala tedy dlouhá diskuse o tom, jestli zahrnout trest smrti mezi kritéria GSP+, a nakonec jsme se rozhodli, a myslím, že dokonce hlasováním, že tomu tak nebude. To ovšem neznamená, že už nemáme problém s trestem smrti. Máme, ale rozhodli jsme se, že GSP Plus nemá vyřešit všechny problémy lidskoprávní problematiky po celém světě. <clears throat> Navíc máme další obchodní vyjednávání se zeměmi typu Japonska, Spojených států a podobně, kde tuto problematiku a toto ustanovení neřešíme. Potom ale existují oblasti, na které se vztahuje těch 27 úmluv. A u nich je důležité ne, aby byly vyřešeny všechny problémy hned, ale aby prostě bylo vidět, že se postupně pokračuje k jejich řešení. A abychom to mohli konstatovat, tak potřebujeme skutečné partnerství. Je potřeba, aby i země, které se účastní GSP+, se s tímto procesem identifikovaly. Aby se systematicky pracovalo na uplatňování těchto 27 umluv v praxi. A hodnota GSP Plus právě tkví v tom, že tento systém existuje. My jsme hodně diskutovali o tom, že je potřeba být přísný a mít možnost stáhnout status GSP+. Já mám pocit, že stáhnutí GSP+, to se konec konců stalo, to není jenom teorie, je v podstatě selháním, absolutním selháním systému GSP+, protože pokud dojde ke stažení tohoto statusu, tak to v podstatě znamená, že partnerství selhalo, že druhá strana se s tímto procesem neidentifikovala a systematicky se nepracovalo na implementaci 27 úmluv. A to bychom si měli odnést z této diskuse. A v neposlední řadě, kdykoliv přijímáme legislativní návrhy, jako třeba u GSP plus před dvěma lety, tak vždy říkáme, že to má omezenou platnost a a e, omezíme to daleko do budoucnosti, třeba v roce 2023. Ale čas běží a proto si myslím, že Máli si GSP plus zachovat hodnotu a ti lidi, kteří obchodují, tak aby mohli věřit tomuto seznamu, tak si myslím, že na svém začátku bychom měli hovořit o tom, co se stane s GSP plus po roce 2023, tak aby tomu systému mohli věřit všechny zainteresované strany. I to si odnáším z dnešní diskuse. Tedy jak zajistit, abychom nevytvořili nejistotu. Já vím, že to datum je pořád ještě hodně v budoucnosti, ale za chvíli už bude za rohem. Děkuji. <laughs> <coughs> Děkuji všem, kteří jste přišli. Děkuji za diskuzi a teď můžeme pokračovat eh, v řádném zasedání výboru INTA. Pan předseda, děkuji, děkuji expertům. Hodně jsem se z dnešního slyšení naučil, takže děkuji. Teď přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání eh, výboru INTA. Eh, je to bod číslo 18. Ještě děkuji paní místo předsedkyni. A čeká nás diskuze o eh, VTO a procesu po Nairobi. V této věci bych rád pozval zástupce generálního ředitele VTO. Where's And I would like to also invite... Uh, Kromě toho bych rád pozval také pana Afsana, je členem švédského parlamentu Reichstagu a prosím ho, aby se k předsednickým pultem. Hodně členů výboru. Inta je zde a máme tady také zástupce výboru eh, VTO a měli by se připojit k diskuzi o procesu po Nairobi. Ti z vás, kteří chcete opustit sál nebo chcete něco probrat se svým sousedem, tak eh, prosím učiňte tak potichu. So please be quiet, even leaving the room, please. Prosím při opouštění sálu, eh, buďte opravdu potichu. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Milé kolegyně, milí kolegové, výsledek konference Světové obchodní organizace v Nairobi máme určitě všichni před očima. Já mám tu čest, tady, měl jsem tu čest vést parlamentní delegaci, byl jsem jejím členem. A mm, měli jsme poměrně malá očekávání na začátku, ale krátce před koncem eh, byl stále náš optimismus poměrně malý, a v tomto smyslu ale vítáme ten výsledek, protože jsme nějakého výsledku dosáhli a vícestranný proces může dále pokračovat. Takže taková, takový ten umíráč, který už jsme slyšeli pro VTO, eh, tak toho jsme nakonec ušetřeni. Ale není to ani tak, že bychom mohli říci, že sklenice je spíše poloplná protože ještě nás čekají další důležité kroky eh, programu po Nairobi. Tyto kroky jsou stále ještě otevřené. Eh, dostali jsme prohlášení, kde se hovořilo o různých eh, cestách v rámci kompromisu. Ale nakonec jsme nebyli schopni kompromisu. A teď nás čeká obtížný úkol, jak pokračovat jak pokračovat dále v Ženevě. A je pro mě opravdu velkým potěšením, že tady máme pana Karla Braunera. Eh, je opravdu zkušený, pokud o kompromisy, eh, zastupoval v TPC Německo a od eh, jednání v Doha se účastnil všech vyjednáváních VTO, takže opravdu má obrovské zkušenosti. Já mu tímto dávám slovo a poprosím ho, aby nám trochu nastínil, <clears throat> jak by mohla vypadat, eh, jak by mohl vypadat program po Nairobi. Děkuji. Eh, pozvali jste mě jako zástupce Světové obchodní organizace, kde se hovoří pouze francouzsky, španělsky a angličtiny, to jsou úřední jazyky VTO, tak eh, z tohoto důvodu budu hovořit anglicky. Dovolte mi, abych řekl, že my jsme organizací, která staví na členství. To znamená, eh, sekretariát nemá žádné právo iniciativy. To se tím se liším od EU, protože v EU komise má svá vlastní práva. My žádnou agendu nestanovujeme jako sekretariát, rozhodují o tom členové. A členové se velmi pečlivě chrání svá práva. To platí i pro EU a eh, členské státy EU. Takže nějaký výhled toho, co se bude dít po Nairobi, se může týkat pouze toho, co zatím naznačily členské státy. Nemůžeme vycházet z nějakého tvůrčího potenciálu sekretariátu. Minulý týden ve středu proběhlo první eh, zasedání eh, vyjednávacího výboru pro obchodní záležitosti po Nairobi, to je orgán, který zajišťuje dohled na úrovni eh, velvyslanců v případě jednání. A předseda, to je generální ředitel, využil tuto příležitost, aby se podělil o některé připomínky se členy. Velmi jasně uvedl, že podle jeho hodnocení situace jsme z Ženevy do Nairobi přijeli málo připraveni. Neměli jsme žádné dojednané ministerské prohlášení. Veškerá ministerská rozhodnutí a prohlášení byly ve formě návrhu, mnohé body byly otevřené a bylo zapotřebí se na nich ještě dohodnout. Zůstával tam příliš, eh, příliš velký počet neotevřených otázek, které bylo potřeba probrat s ministry. Eh, šlo o politování hodný stav a pan generální ředitel požadoval po velveslancích, aby na budoucích ministerských konferencích eh, došlo ke zlepšení přípravné fáze. Apeloval na ně, aby opustili takovou svou, mm, mm, svou pohodlný prostor a byli vstřícnější. Eh, není možné, aby rozhodnutí byla přijímána na poslední chvíli za 5 minut 12 přímo na místě. Je zapotřebí zapojit hlavní města dříve. Generální ředitel kromě toho zdůraznil, že proces eh, v Nairobi v žádném případě nebyl eh, ideální a kritizoval, že občas tam chyběla transparentnost a eh, zapojení a to, že všichni byli angažováni. Máme to tedy schrnout tak ehm, prvním bodem po Nairobi je kritický apel generálního ředitele na velvyslance, aby byli lépe připraveni a aby byli více angažováni v budoucnosti a rozsáhleji. Eh, v následujících vystoupeních eh, žádný z členů se nevyjádřil k eh, kritickým připomínkám generální ředitelství, to znamená generální ředitele, pardon. Ministerská konference v Nairobi může být hodnocena jako úspěch, nicméně došlo k porušení tabu. Eh, pan předseda na to už trochu poukázal. Ministerské prohlášení ve části 3 jasně hovoří o eh, nevyřešeném sporu mezi členy. Tímto způsobem ministerské prohlášení se odchyluje od běžného postupu, kdy usilujeme o konsenzus a kdy se snažíme eh, naformulovat prohlášení, které je minimálně v souladu eh, nějaké minimální dohody, schody. Eh, v prohlášení z Nairobi je jasně obsažena kontroverze o budoucnosti agendy, rozvojové agendy z Doha. Někteří členové si přejí, aby DDA zůstala nedotčená, abychom ji stále se drželi a jiní naopak poukazují na nedostatečný e, úspěch v minulosti. Zazněly také určité obavy, že sekretariát se těší na první setkání po Nairobi v Ženevě, kde bude zjevné, zda tyto spory e, paralizují další jednání veškerá další jednání. Neformální setkání eh, toho hm, obchodního vyjednávacího výboru ukázalo, že eh, spory eh, nebudou dominovat budoucím jednáním. Všichni členové minulý týden uznali, že výsledky v Nairobi byly smysluplné a v ten okamžik nikdo nehovořil o tom, že to prohlášení z Nairobi a ty kontroverze by byly nějakým nezbytným předpokladem pro další jednání a jejich vyřešení. Naopak, vypadá to tak, že všichni členové se shodli na tom, že otázky DDA eh, by měly být dále vyjednávány i v případě, že členové se neschodnou na způsobu eh, jednání na té architektuře. Někteří členové jasně eh, zdůrazňovali některá nová témata. Nicméně tito členové na druhou stranu neodmítají vyjednávání o bodech, které se týkají DDA. Podle vyhodnocení situace ze strany generálního ředitele všichni členové se výrazně zavázali k dalšímu jednání, k pokroku v jednání ve zbývajících otázkách agendy z Doha. V této věci je důležité zdůraznit to, že přestože členové se momentálně neschodují na tom, jak toho dosáhnout, tak je zapotřebí říci, že různí členové eh, kladou různý důraz v otázkách eh, DDA a také v nových otázkách, ale přesto všechno generální ředitel eh, požádal předsedu, aby zahájil diskuzi s jednotlivými vyjednávacími skupinami. Celá řada delegací poukazovala na nové otázky, nicméně žádná z těch delegací nekonkretizovala žádný bod, alespoň ne v této fázi. Samozřejmě víte, že EU u jiných příležitostí eh, předložila některá témata, například na setkání minulý eh, týden ve středu, ale žádný nový bod nezazněl. Jelikož VTO je organizace, kterou řídí členové, se těšíme na to, že nám členové pošlou své požadavky a e, představy, že zašlí sekretariátu a my jim samozřejmě e, vyjdeme vstříc a podpoříme je v dalších jednáních. Zkušenosti z minulosti ukázaly, že ti členové, kteří chtějí projednat e, některé konkrétní otázky, tak se najdou způsob a prostředky, jak tak učinit. Bez ohledu na to, zda s tím souhlasí úplně všichni členové. Doufejme, že nedojde k, jenom k jednání uvnitř VTO, ale vypadá to, že probíhá jednání i eh, mimo VTO, například v rámci TISA. A my doufáme, že v těch dalších nevyřešených otázkách DDA a dalšího jednání o nich a také, že se budou řešit nové otázky, že se na tom členové shodnou. Jelikož dvě eh, ministerské konference, které po sobě následovaly, dosáhly určitého úspěchu, tak eh, podnikatelská sféra opět projevila zájem o eh, práci VTA, což bylo velmi zjevné na Světovém hospodářském fóru v Davosu. Proto očekáváme v některých bodech, které jsou relevantní z hlediska ekonomiky, že dostaneme také vstupní informace od, od podnikatelského sektoru. A samozřejmě doufáme také, že se zapojíte eh, vy, protože eh, znáte obavy a očekávání voličů a eh, víte, jak se mohou zapojit různé mezinárodní organizace. Ještě bych chtěl doplnit dvě další připomínky. Co se týče DDA, tak jsme eh, stanovili zvláštní eh, vyjednávací strukturu. Máme eh, výbor pro obchodní vyjednávání, Trade Negotiation Committee, ten se už zmínil, a kromě toho máme výbory ve zvláštních sekcích. Tam se projednávají jednotlivá témata DDA. A vypadá to, že tuto strukturu nespochybně nikdo z členů a platí to dokonce i pro členy, kteří už chtějí agendu DDA vzdát, ale ani tito členové nepožadují zrušení této struktury. To je důležité, protože to ukazuje na dobrou vůli těchto členů a pomáhá to se vyvarovat komplikací. Navíc to umožňuje eh, pokračovat v procesu směrem ku předu. Druhou připomínkou je, že máme určitou integrovanou agendu která vyplývá z dohod VTO, které se týkají probíhajících jednání v oblasti zemědělství a služeb. Kromě toho, prohlášení z Nairobi požaduje po členech, jak už zaznělo na předchozí setkání, aby eh, pokračovali v jednáních o eh, mechanismu SSM eh, z mm, vážní pojistky a aby zrychlili jednání, dále aby našli trvalé řešení pro public stockholding a aby eh, pokračovali v diskuzích o bavlně. To samozřejmě vyžaduje, aby těmto tématům věnovali členové pozornost. Za sekretariát bych rád doplnil, že eh, nás čeká ještě celá řada dalších zajímavých bodů, které sebou nesou své vlastní výzvy. Eh, zmínil bych například Bělorusko a Irán, to by mohly být noví členové s ohledem na mnoha bilaterální jednání a mnohé dohody o volném obchodu zazněly také už e, regionální obchodní dohody, jako je TPP, tak sekretariát očekává, e, že proběhne analýza těchto dohod, jakmile budou oznámeny. A tímto se dostávám na závěr své zprávy. Děkuji za pozornost. And, uh... Děkuji mnohokrát. Bylo to velmi zajímavé. Já bych také rád vyzval kolegy z řídícího výboru parlamentního eh, shromáždění a eh, vlastně, abych to eh, zdokumentoval, tak dám slovo panu Afsanovi, který nám k tomu něco řekne. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Teprve se tady to rozehříváme. Takže já jsem zde zastupuji tento řídící výbor parlamentní eh, konference VPO a my jsme velmi spokojeni, že máme příležitost účastnit se tohoto zasedání výboru INTA. My na řídícím výboru eh, zastupujeme více než 20 zemí, Ono je opravdu vždy zajímavé a důležité hovořit o obchodních aspektech. Takže ještě jednou vám děkuji za příležitost hovořit zde na, na tomto zasedání. Děkuji, pane Avsane. E, a nyní, vážení kolegové, prosím, berte si slovo a můžete dávat i nediplomatické odpovědi našemu hostu. První se přihlásil pan Buchner, prosím. Děkuji, že jste mezi nás přišli. Mám několik otázek. Jak hodnotíte dopad politických potíží v Nairobi na nadcházející setkání Všeobecné rady teď v um, únoru. A jak to bude vypadat dále s Nairobi? Jak realistické je, že dosáhneme nějakého zásadního pokroku? A potom ještě úplně konkrétní otázku. U té dohody, kterou jsme dosáhli s Nairobi, tam se hovoří také vlastně o vývozní soutěži, co se týče zemědělských produktů. Tam máme oddíl 18 až 21. Tam se vlastně hovoří o možnostech státních organizací, ale také privátních organizací, které jsou tedy vlastně omezené stanovovat ty nejnižší ceny těchto zemědělských produktů, takže tady vlastně se hovoří o monopolech. Nehovoří se však o monopolech, které provádí vývoz, takže je tady jakási eh, nesymetrie, asymetrie. Jak hodnotíte tuto situaci? Děkuji. Děkuji a nyní pan Rybich, prosím. Eh, děkuji mnohokrát. Tedy to usnadnění obchodu, to je velký průlom. A já si myslím, že to bylo také základem mm, kolovědnávání z Doha. Tam jsme opravdu mnohého dosáhli. Eh, já se teď obracím na eh, Aid for Trade, to znamená pomoc propojená s obchodem. Tady vlastně jde o jakou, jakýsi předpoklad, že se to propojí i vlastně s konferencí COP21 a to znamená, že OSN tuhle tu dimenzi propojí vlastně s tou složkou CO2 a s globálním oteplováním, takže vlastně eh, je tady, eh, řekněme, propojení mezi VTO a OSN. A nebo si naopak myslíte, že zase ta rozvojová agenda se více dostane v příštím vyjednávání na stůl. Další, prosím. Děkuji. Pascal Lamy, bývalý eh, ředitel VTO, minulém týdnu prohlásil na konferenci, že mezinárodní organizace se nerady mění. A ten problém eh, často je způsoben nedostatkem vedení. Eh, můžeme třeba mít i organizace, které jsou fragmentovány, ale eh, pokud je někdo vede, vypadá to poměrně dobře. Ovšem na mezinárodním poli, pokud chybí nějaká autorita, která žádá, která volá po změně, tak eh, to se zásadně projevuje. Takže mě by zajímalo, jestli eh, Pascal Lamy takhle měl na mysli i samotnou VTO. Teď je otázka, jestli, vlastně vy jste říkal, že se liší organizace, které jsou tedy ovlivňovány svými členy a které zase ovlivňované členy tolik nejsou. E, na hospodářském foru v Davosu Cecilia Mastremová řekla, že bude stanovena multilaterální agenda Tady vlastně jde zejména o elektronické obchodování, digitální trh a tak dále. Můžete nám říci, kteří členové eh, VTO eh, se chystají zakomponovat tato témata Myslíte si, že by také stálo za to nastartovat nějaké plurilaterální vyjednávání v této oblasti. Děkuji, nyní Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za briefing, děkuji za vaše hodnocení eh, těch prvních týdnů, měsíců po Nairobi. Eh, Nairobi. Já bych vás poprosil, abyste upřímně řekl, zda ten princip koncenzu v rámci VTO bude udržen do budoucna, nebo to povede k více strukturovanému přístupu i ve VTO mezi jednotlivými skupinami, které tedy e, zastávají své specifické zájmy. Takže jaká by byla vlastně strategie? Dnes dopoledne jsme hodně hovořili o pozici parlamentu vůči nové eh, pozici komise v oblasti mezinárodního obchodu. Tam jsme hovořili vlastně o těch globálních hodnotových řetězcích. Tyto řetězce znamenají, že eh, se musíme vypořádat se schopností národního státu organizovat svůj vlastní hospodářský rozvoj v závislosti nebo nezávisle na globálních vlivech. Takže jaké jsou diskuse v rámci VTO, eh, které by nějak reagovaly na tyhle nové výzvy? To znamená, že budeme mít tyhle ty hodnotové řetězce, ale že ty možnosti potom jsou omezené, jak s tím nakládat. Herzlichen Dank. Inma. Děkuji. Další řečník, prosím. por no haber podido llegar a tiempo. Děkuji, omlouvám se za to, že jsem nepřišla včas. Musela jsem eh, být přítomna ještě na jiném zasedání. Mám pár konkrétních otázek. Za prvé, jaké jsou nejdůležitější věci, které se člověk poučí, eh, které vlastně by eh, VTO mohla více uplatňovat. Proběhla desátá ministerská konference Mm, vydala svůj dokument. Jak to vypadá s parlamentní dimenzí VTO? Jaký význam jí přikládáte? My to považujeme za velmi důležité. A ještě třetí otázka. Jak si myslíte, že může vypadat nebo jak může být zlepšena technická asistence, technická pomoc pro nejméně rozvinuté země? Jak můžeme opravdu přinést nějaký užitek pro tyto země? A poslední otázka. Jak hodnotíte eh, nové eh, ekonomiky a jejich snahy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že my přece jenom máme tady eh, skoro povinnost klást nějaké otázky. Um, Teď máme pana Winklera, potom dám slovo vám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také řečníkovi za toto hodnocení. Ačkoliv názory členů Evropského parlamentu se liší, Pořád je tady hodně zastánců, většina zastánců multilaterálního systému. My si také myslíme, že potřebujeme mít systém, který vychází z pravidel. A také je potřeba, aby ten systém byl trošku mm, aktivní, ambiciozní i ve stanovování svých cílů. Takové je většinové stanovisko Evropského parlamentu. Zde na výboru INTA jsme o tom diskutovali před zasedáním v Nairobi, diskutovali jsme i o tom, jaký, jakou budoucnost bude mít DDA, ten multilaterální systém a tak dále. Také jsme měli debaty o transatlantickém vztahu. Možná z toho vzejde TTIP, možná ne. Ale jedno téma, které se neustále vrací, to je právo na ratifikaci e, nám dává zodpovědnost vůči našim voličům. Tohleto právo předpokládá informovanost, předpokládá transparentnost o skutečných dopadech obchodních jednání. A tady mám trošku problém, protože je velmi těžké komunikovat o faktech, ale na druhé straně je těžké argumentovat proti těm, kteří říkají, eh, obchod je špatný, eh, radši neobchodujme, radši tohle nedělejme. Ono je opravdu těžké argumentovat, že ehm, vlastně tady eh, tyhle ty věci zastáváme. Tahle ta vlastně otázka takzvaného nového věku obchodu. Kolega už zmínil Pascala Lamyho, ten tady byl před námi asi před rokem, někdy v lednu, v únoru 2015. On říkal, že vlastně zažíváme nový věk eh, obchodu. A to vlastně platí i pro eh, otázku komunikace. Mě by tedy zajímalo, jestli je to téma ve VTO, o kterém se hovoří. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní kolega z Číny. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve rád poděkoval um, zástupci generálního ředitele VTO za informaci. Všichni víme, že DDA probíhají už 15 let. Dosáhli jsme pokroku, také jsme se setkali s problémy. V této chvíli mm, mm, se potýkáme s takovou novou situací. Jsme na jakési křižovatce. Jak už říkal i zástupce VTO. Některé členské státy eh, nyní si vlastně kladou otázku závazků. A jak všichni ví, Čína věří a podporuje eh, multilaterální obchodní systém. My tedy v ten systém věříme a podporujeme jej. Podporujeme DDA. Já jsem eh, poslancem Národního lidového kongresu, tedy parlamentu, a mě by zajímalo, vy jako VTO, co byste ještě chtěli poskutovat? A my, co by poslanci, jak můžeme podpořit další rozvoj či pokračování růstu či vývoje multilaterálního obchodního systému v budoucnosti. Všichni víme, že tyhle vyjednávání jsou mezi vládami, ale my jako poslanci, co můžeme udělat? Co si přejete, abychom my udělali? Děkuji. Děkuji mnohokrát ještě jednou. Pan Rubik, prosím. Jenom stručnou otázku. Moje otázka se zase obrací na ten status eh, marketing economy. Tady vlastně jsme to sledovali i s eh, velkými demokracemi. Tady vlastně jde třeba o ocelářský průmysl pro malé dodavatele. Tady je třeba také příležitost eh, získat ehm, cenově výhodné produkty, takže mě by zajímalo, jestli VTO zvažuje tyhle ty otázky a že je bude vlastně řešit v rámci těchto procesů a mě by zajímalo, zda existuje nějaký časový horizont, časový plán pro to, aby tahle ta agenda byla nastavená a aby začala vyjednávání. A ještě bych podpořil kritiku zástupce VTO, co se týče příprav Nairobi. Když srovnáme Nairobi s Paříží COP21, tak řekněme, že u COP21 jsme měli peer group, skupinu jednotlivých zemí, které si stanovili jasný společný cíl. A teď vlastně jde o to, jakou strukturu má i VTO při přípravě velké konference. A jakou roli při tom může, se hrát, může předtím sehrát i Evropský parlament? Ne, žádnou. Já vám děkuji, to byly všechno zajímavé otázky. My si vážíme toho, že parlament eh, o to má zájem. My závisíme na vaší podpoře. Pokud nemáme vaši podporu a podporu podniků, tak eh, jsme nerelevantní. Pro nás je tedy velmi důležité, že se o to zajímáte, že sledujete, co se dělá. To samozřejmě nedělá sekretariát, to dělají členské státy a musíte tedy také <laughs> zatlačit i na jednotlivé členské státy, kde máte své voliče. Mm, to je třeba odpověď i pro naše čínské návštěvníky. Je důležité mít podporu ehm, parlamentu, který potom vyvíjí eh, vliv na vládu. Pan Buchner se ptal, jak budeme postupovat ku předu. Mm, to je velmi těžká otázka. V minulosti, když jsme měli nějaké vyjednávané balíčky, tak problémem vždycky bylo, že tam trošku eh, byl takový prvek eh, Mm, kdy lidé byli ochotni eh, hovořit o nějaké věci, mm, vůbec přistoupit na nějakou věc pouze výměnou za něco jiného. Mm, tady vlastně eh, myslím třeba také na transparentnost v postupech, které bojují proti dumpingu. Třeba dvě důležité země v této souvislosti řekly, že nebudou hovořit o transparentnosti, pokud zase nedostanou vyměnou něco v oblasti eh, zemědělství. To je trošku takové vydírání, nebo je prostě velmi důležité, aby členové se nějak inteligentně rozhodli na tom, jak se tomu dá zabránit. Ono se tomu dá zabránit třeba tím, že se věci budou vyjednávat úplně odděleně. Třeba usnadnění obchodu bylo vyjednáno jako oddělené téma. Informační technologie také. Takže vlastně v tuto chvíli mohu pouze spekulovat ale já doufám, že tedy nebudete eh, předkládat balíčky, které by eh, umožňovaly takovéto vydírání. Jinak jsem byl také na sociálním fóru ve Vídni, kde mě pozvali zemědělci. Eh, co se týče vývozní hospodářské soutěže do Evropské unie, tady vlastně nebyl žádný velký problém. Evropská unie od roku 2003 asi vůbec nepoužívá žádné vývozní dotace. A ani rakouští farmáři nedostali takovéto eh, vývozní dotace. Pan Lamy určitě vyjádřil eh, frustraci na základě vlastní zkušenosti. VTO je organizace ovlivňována svými členy. Já tady si trošku zariskuji. U jiných příležitostí už jsem říkal, že jsem tedy tam přišel v roce 2013 a od té doby vlastně hledám toho vůdčího člena. Takže já bych tam určitě eh, chtěl eh, nalézt větší vedení, nějaký motor, který by posouval věci ku předu. Eh, v podstatě spíš ale je tam taková kultura snažit se dosáhnout nějaké neutrální pozice a potom vlastně se zeptat člen, členských států, dalších členských států, jak um, oni by to chtěli udělat. Takže já si myslím, že v rámci té organizace je potřeba nějaké vedení. A vlastně e, myslím si, že o tom hovořil i pan generální ředitel, že e, velvyslanci se musí také vzdálit ze své e, zóny, pohodlné zóny, kde se běžně pohybují. A když se podíváme tedy na Nairobi, tak tam byla řada zemí, pět zemí, které ve finále převzali to stanovisko jako jakýsi, jakýsi motor, ale vlastně pak to bylo kritizováno, že to neumožňovalo dostatečnou transparentnost, eh, kterou přitom bychom chtěli. A to je vždycky problém. Teď máme 164 členských zemí a tam není možné, aby všichni měli stejný přístup, stejnou transparentnost v tom vyjednávání. Jako eh, do stejné míry jako ty země, které se plně angažují. Má eh, Evropská komise spojence v těch nových tématech? <clears throat> Ano, má. Ale v tuto chvíli je stále nejasné, jak tahle nová témata budou vyjednávána. Protože ta témata, když se na ně podíváte, jednotlivě jsou velmi složitá. Takže otázka je tam je vlastně, o kterém aspektu chcete vyjednávat v rámci kontextu VTO. A pan Schulz, konsensus i nadále bude základní filozofií, o tom nepochybuji. Ale vyjednávání budou probíhat tam, kde je o to zájem. Pokud se lidé nechtějí zapojit, pokud není nějaký konsenzus na tom, že se zapojí celá společnost, tak eh, prostě se bude účastnit pouze nějaká část. Například na Filipínách také se vždycky podporovaly malé a střední podniky, tam vlastně to není nikde v tom mandátu, ale eh, takhle ty věci se do těch vyjednávání dostanou, co se týče toho zeleného zboží, tak já myslím, že o tom se bude vyjednávat, bude to součástí agendy a také si myslím, že to bude úspěšné. Mm, there were a lot more questions. Um, yeah, the, the value chains, right, the value chains. The, the... Hodnotové řetězce. To se ve VTO zkoumalo. Jedna z našich zpráv o světovém obchodě, tuším, že to byla zpráva za rok 2013, se právě věnovala hodnotovému řetězci. A jako zástupce vícestranného obchodního systému velmi věřím těmto řetězcům. A to proto, že působí komplikace a vysvětlím to hned. Když se něco vyrábí, existuje určitý hodnotový řetězec. A existuje řada dvoustranných obchodních dohod mezi různými partnery a každá z těchto dohod má svá vlastní pravidla podle svého původu. A když vyrábíte takovéto zboží v rámci tohoto řetězce, jehož součástí je řada dvoustranných obchodních dohod a platí navíc ještě individuální pravidla podle původu, tak celý systém je velmi složitý. A v některých případech se vlastně ani nevyplatí najít původ a následně tedy se vzdáte preferenci, které bilaterální systém měl vytvořit. Já tedy doufám, že nakonec s tolika obchodními dohodami a pravidly původu se nakonec v podstatě znova obrátí na VTO a ty příklady osvědčené praxe budou převedeny na vícestranou úroveň. Přesně ta omezení svrchovaného státu, který je, které jsou schopny regulovat pouze v rámci svých partnerství, ale ne v rámci celého komplexního řetězce, tady vycházejí na světlo. Hmm. Pan Winkler. co se týče toho, jestli obchod je dobrý nebo ne. Ti, kteří se v situaci vyznají, nemají pochybnosti o tom, že obchod zásadně napomohl lidem překonat chudobu a dostat se alespoň na skromnou životní úroveň v bohatší společnosti. Pořád existuje důvody ke kritice a každý rok máme v rámci VTO veřejné fórum, na kterém se snažíme podělit o takové příběhy, které ukazují, jak se podařilo lidem vybřednout z chudoby za pomocí obchodu. A proto je obchod dobrý. V loňském roce tam přišlo několik zástupců z Afriky a řadu takovýchto příběhů z Afriky a z jeho východní Asie se ještě chystáme prezentovat a ukázat na nich pozitivní příspěvek obchodu. To je jedna jaksi z našich komunikačních snah. Teď, co se týče statutu tržní ekonomiky, to je těžké téma. Jako pracovník sekretariátu na to nemám žádný názor ale vím, že se to dostane k VTO, jakmile nějaký členský stát připraví opatření proti Číně a Čína se následně obrátí do systému řízení sporu v rámci VTO. A tam se pak rozhodne. Na první úrovni a bez pochyby to půjde do odvolání. A VTO, jak se na tom bude pracovat? ale více se k tomu v tuto chvíli vyjádřit nemohu. Um, a potom vy jste ještě položil otázku týkající se technické podpory a role nových tržních ekonomik. Technická podpora ze strany VTO je řízena členy jinými slovy poptávkou. Když dostaneme žádost od členského státu, tak vytvoříme program, který podle nás bude odpovídat, na požadav, odpovídat požadavkům členského státu a bohatší státy to pořád platí. Členské státy třeba pořád eh, platí do fondu pro rozvoj z Doha takže následně potom jsme schopni na ty požadavky reagovat. Co se týče nových tržních ekonomik, tak to je velké téma. Ve Světové obchodní organizaci máme zaprvé ty industrializované země, nejchudší země a potom jaksi nové tržní ekonomiky. A otázka je, jakou roli by ta prostřední kategorie měla sehrávat, jakou odpovědnost by na sebe měla vzít. A před zasedáním v Nairobi musím říci, že to byla jedna z největších horkých otázek. Děkuji. Děkuji. Máte spoustu horkých brambor na talíři, takže vám přeji hodně štěstí ve vaší práci v Ženevě a kolegyně a kolegové. Mnohokrát vám děkuji za zajímavou diskusi. Kolegové z řídícího výboru setkáme se zítra v 10 hodin a budeme spolu předsedat oba dva. Další bod je zpráva z Nairobi, kterou jsme rozdali a máme ji na internetových stránkách, tak si ji tam můžete přečíst. A poslední bod na, pořádí, na pořadu jednání je oznámení příští schůze, která proběhne 14. a 15. března. Ještě jednou děkuji a přeji vám hezký večer. A ještě pan Takula, pardon. Já jsem měl pocit, že v rámci bodu různé tam něco je. Ano, to je má oblíbená položka. Jenom velice stručně mohli. Včera jsem byl v, Laps, v Laponsku s, panou komisařkou, s paní komisařskou Kreci A musím říct, že jsem byl dost zklamán, když jsem se dozvěděl, že tento bod byl odložen. My jsme se setkali v Nairobi s ruským velvyslancem a myslím si, že tam byla dobrá plodná diskuse a že správné by bylo bývalo budovat mosty mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropou a řešit problémy a nejenom vytvářet dvě překážky. Takže doufám, že se k této zase budeme moci vrátit a nějak to vyřešit a požádat Rusko. Protože včera jsem slyšel tedy, že to nebylo přijato velmi příjemně. Byl jsem zklamán. Vím, že někteří kolegové z mé politické strany se mnou nesouhlasí, ale jako Fin prostě musím říci, že nemáme nutně být jenom soudcem, ale také lékařem, který má problémy řešit. Takže to jsem chtěl říci k tomuto tématu. Děkuji. Ano, může to být tak, že jiní členové vaší politické strany se k tomu nestaví stejně, aspoň se to proslýchá. Ale co se týče obsahu, tak tento bod byl odložen. Budeme muset najít ten správný formát, jak k tomu zahájit diskusi nic jiného nemáme do bodu různé, takže děkuji mnohokrát za pozornost a příjemný večer.